Máme tady bod číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání. Pořad jednání byste měli mít k dispozici už delší dobu, ale došlo tam k menší změně v bodě 15, který eh, předsuneme a budeme ho probírat hned po bodu číslo 4. A také bod 7. Tam došlo rovněž ke změně, i ten probereme bodu 4. Takže 4, 7 a pak 15. A bod 5 probereme teprve zítra po bodě 14. A bod 18. Ten přijde na řadu rovněž zítra hned po bodu číslo 5. A tímto bych přijal náš pořad jednání. Za druhé, sdělení předsedy. Já si dám kávu a poté vám sdělím eh, několik informací. Eh, chtěla jsem vás informovat o workshopu, který by měl být zorganizován v rámci Policy Department a bude se to týkat eh, víceletých finančních výhledů. A to čtvrtek 27. ledna, proběhne to dopoledne. A jak jsem řekl, bude se to týkat eh, dalšího finančního výhledu, tedy období 2014 až 2018. Kromě toho tady máme Katarínu, která pracovala pro sekretariát a bohužel nás opustí. Od ledna přestane pracovat sekretariátu, což je pro nás velmi smutná zpráva, protože pro mnohé z nás ehm, byla velice kompetentní, byla velmi vstřícná vůči nám, a odvedla velký kus práce, má analytické schopnosti a všem nám je líto, že už nebude pro náš výbor pracovat. jak jsem řekl, Karolínu jsem znal už eh, z dřívějška, je velmi pilná, kompetentní. Samozřejmě mám radost za ní a za její rodinu, jsem potěšen jejími zprávami, protože Karolína dostala práci ve Švédsku, takže my dva se uvidíme alespoň častěji doma. Přeji vám hodně štěstí ve vaší nové práci a chtěl bych poděkovat za všechny eh, za práci, kterou jste pro výbor odvedla. Då går vi vidare till punkten Då är det, eh... Dále máme bod tři. To jsou eh, sdělení předsedy k doporučení ohledně koordinátorů. Tento text byste také měli mít dispozici již delší dobu a pokud máte něco proti tomu, tak eh, pokud nemáte nic proti tomu, tak můžeme tento materiál eh, přijmout. A už jsme u bodu 4. Pan komisař Andor, zodpovědný za zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, zavítá mezi nás. A vím, že nemá moc času, ve čtyři hodiny musí být už na jiném zasedání a proto musíme být skutečně disciplinovaní. Navrhuji, aby zástupci různých jednotlivých skupin. Měli k dispozici každý dvě minuty. Velké skupy dostanou dvě minuty, další jeden a půl a ty ostatní jednu minutu. Je důležité, aby pan komisař měl také čas na odpověď. No a nyní navrhuji, abychom předali slovo panu komisaři. Já jsem velice vděčný za to, že jste přišel mezi nás. Um, už jsme dlouho usilovali o to, abyste nás navštívil a dnes se nám to konečně podařilo, takže děkujeme a prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo, dámy a pánova, pánové. Pro mě je velkým potěšením, že dnes mezi vámi mohu být. Já mnohé z vás znám velmi dobře, zvlášť pokud jste členy také výboru pro sociální záležitosti. Ale je důležité setkat se také na tomto výboru, protože rovnost pohlaví v otázkách, které souvisejí se zaměstnaností a sociálními otázkami, je předpokladem pro hospodářskou a společenskou prosperitu a proto také plně podporuji vaše úsilí směřící k tomu, aby muži i ženy měli stejný prospěch z hospodářských příležitostí, anebo aby se stíraly rozdíly, které ještě pořád převládají. Vy všichni jste přispěli k tomu, že tyto otázky zůstaly eh, prioritami i během hospodářské a finanční krize. Analyzovali jsme dopady krize na tuto problematiku, zejména jak se to projevuje v nezaměstnanosti, jestli se to projevuje na věkovém složení nebo na tom, jestli nezaměstnaní jsou muži nebo ženy, ale kromě toho to má i další aspekty, které jsou stejně důležité, například eh, o jaká pracovní místa jsme přišli nebo jak se změnily eh, podmínky v bydlení a tak dále. Tyto Dopady eh, pracovního trhu na společnost se liší podle toho, jestli hovoříme o eh, plných úvazcích nebo částečných úvazcích, jestli jsou dobře odměňovaná místa nebo méně odměňovaná místa, jestli nezaměstnaní předtím eh, nebo žijí ve společných domácnostech, nebo jsou to samoživitelé. Víme, že ženy patří k té nejzranitelnější kategorii a v tomto kontextu jsem s velkým zájmem četl zprávy o rovnosti pohlaví a hospodářském rozvoji, kde se říká, že Evropská unie přišla o část své výhody, které, nebo výhody nebo náskoku, který měla v oblasti rovnosti pohlaví. Musíme, bychom tedy, měli bychom tedy zohlednit eh, tento závěr i eh, v naší politice. Jinak zaplatíme vysokou cenu za dramatické demografické změny a za zrůstající potřeby, které vzniknou na pracovním trhu. A proto eh, je potřeba, aby evropské instituce se zabývaly rovností pohlaví na každé úrovni. Na každé úrovni. A teď mi dovolte, abych se zmínil o iniciativách komise týkající se genderové dimenze pro udržitelný a inkluzivní hospodářský růst, který je popsán ve strategii do roku 2020. Přestože nemáme stanovený nějaký pevný cíl pro zaměstnanost žen v této strategii, explicitně uváděno, že 75% zaměstnanost žen ve věkové skupině od 20 do 64 let eh, by eh, měla být dosažena. Ženy představují eh, velký potenciál pro pracovní trh, zatímco Čtyři z pěti mužů jsou aktivní na pracovním trhu v této věkové skupině. Téměř třetina eh, žen v produktivním věku je eh, neaktivních. Genderové otázky eh, měly velkou prioritu také v prvním evropském semestru. Ve zprávě o růstu a zaměstnanosti za rok 2011 a také v závěrech EPSCA se objevuje celá řada opatření, které mají zvýšit zaměstnanost žen. Například se mluví o tom, že by daňové a dávkové systémy měly zvýhodňovat eh, zejména ženy. Také se tam hovoří o tom, že rodičovské dovolené a flexibilní pracovní úvazky a zařízení péče o děti by měly posílit zaměstnanost eh, žen. Závěr, který vyplývá z prvního evropského semestru, byl ten, že české státy by měly mít komplexní mix politik tak, aby mohly potírat stávající rozdíly mezi zaměstnaností mužů a žen. A na základě toho eh, vznikly doporučení týkající se osmi členských států v červnu roku 2011. Doporučení se týkala potřeby například poskytnout eh, dostupné Eh, zařízení péče o děti, eh, odstranění daňových znevýhodnění, vytvořit také flexibilní pracovní podmínky a snažit se zmírnit eh, rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. Kromě toho ještě tři členské státy přijaly dodatečné závazky, které se týkají sladění rodinného a profesního života, tím, že nabízejí větší kapacity v oblasti péče o děti, ale kromě toho ještě eh, je potřeba, aby další členské státy vyvinuly eh, další úsilí. Zpráva o zdanění opakuje také potřebu upravit daňové a dávkové systémy tak, aby usnadnili účast eh, žen na pracovním trhu. Odstranění finančního znevýhodnění bylo označeno také za prioritu v tematické revizi, kterou připravil výbor pro zaměstnanost. Na závěr tedy k tomu chci říci, že genderová otázka byla přítomná velmi viditelně v prvním evropském semestru i nadále bude mít velmi vysokou prioritu i v druhém evropském semestru. Komise velmi pozorně monitoruje kroky, které přijímají členské státy eh, v souladu s těmito doporučeními. Hodnocení současné situace implementace poskytne také základ pro doporučení pro jednotlivé členské státy v roce 2012. Finanční nástroje, které má Evropská unie, umožňují podpořit rovnost mezi pohlavími, protože je to jádro práce Evropského sociálního fondu a bude tomu také po roce 2013 Důkladné hodnocení, které bylo finalizováno na konci roku 2000, pardon, na začátku roku 2011, ukázalo, že podpora ESF má vysokou přidanou hodnotu. Příspěvek Evropského sociálního fondu byl velmi významný, zejména se týkal podpory, vytváření autonomní eh, politiky pro rovnost pohlaví a pro budování kapacit a pro implementaci opatření, eh, pro ta opatření, která nemohou být financována z národních rozpočtů. To hodnocení nicméně také poukázalo na určité problémy, které existují v současném programovém období. Například eh, došlo k významnému poklesu těchto opatření na podporu rovnosti pohlaví v současných programech a současně to hodnocení také ukázalo, že ještě pořád chybí dostatečné povědomí o tom, co to představuje eh, genderové mm, mainstreamování a jak by se mělo provádět. V regulačním balíčku, který byl přijat 6. října, komise také zahrnula sérii ustanovení, které posílí příspěvek strukturálních fondů a zejména Evropského sociálního fondu na zlepšování rovnosti pohlaví. Návrh obecného nařízení velmi jasně definuje princip eh, genderového, genderového mainstreamingu pro všechny strukturální eh, fondy, vyžaduje smlouvy o partnerství a další podrobnosti související s operačními programy. Nařízení pro ESF potom vyjasňuje, že členské státy by měly naplánovat a implementovat konkrétní kroky s výslovným cílem eh, podpořit rovnost mezi muži a ženami. Jinými slovy, členské státy by tedy měly podporovat rovnost pohlaví za pomoci ESF a to dvojím přístupem jednak genderovým mainstreamingem a konkrétními opatřeními. A kromě toho v roce 2012 program Progress eh, bude pokračovat ve své současné činnosti a kromě toho zavádí také nové iniciativy, například eh, jsou následující oblast eh, nastavení evropské politiky a legislativy v této problematice. Je potřeba sbírat data související s právními aspekty o rovnosti pohlaví a vytváření genderových eh, statistik. Dále jde o efektivní sdílení eh, informací. Nové aktivity by se měly týkat, týkat nerovnosti v oblasti příjmu, partnerství mezi službami zaměstnanosti, debaty o důchodové reformě a rozvoj osvědčené praxe týkající se soukromých důchodových systémů. Za třetí jde o podporu eh, co nejkvalitnější debaty na evropské a národní úrovni. Za čtvrté jde o to, aby vznikaly kapacitní politiky a cíle Program Progress je nadále bude financovat eh, aktivity v této oblasti, boj proti diskriminaci a při posilování a zastoupení žen na rozhodovací úrovni. A na závěr jde o lepší integraci horizontálních eh, aspektů. Jde o souvislost s rovností mezi pohlavími, nediskriminací a bojem proti chudobě. Genderový mainstreaming – což je jeden ze základních eh, principů programu Progress, bude i nadále hlavním rysem podoby tohoto programu a půjde tady hlavně o eh, sběr podrobných údajů. A na závěr mi, dámy a pánové, dovolte, abych se s vámi podělil o jedné velmi aktuální, aktuální záležitosti, týká se to Bílé knihy o důchodech. Právě se připravuje dokument, který eh, bude obsahovat velmi silnou genderovou perspektivu. Chceme tady nastínit vizi důchodových systémů, které budou adekvátní a udržitelné a přitom se, eh, by se měly zaměřit na stěžování rozdílu mezi pohlavími v této, v této oblasti. Půjde také o vytváření vhodných podmínek pro vysokou participaci žen na pracovním trhu v celém životním cyklu a také pro to, aby eh, důchod, důspory na důchod byly co nejvíce zabezpečeny. Já si uvědomuji, že půjde také o sdílení eh, péče o děti, eh, částečné úvazky a atypické pracovní smlouvy. To všechno může bránit ženám, aby měly stejné postavení jako muži. Tyto rozdíly také velmi omezují ženy v přispívání do důchodových fondů a může to ve vyšším věku ohrozit jejich eh, prosperitu a proto se komise chce těmito otázkami dále zabývat. V následném období pro konzultacích o této bílé knize máme souřadu návrhů, které by měly právě stírat tyto rozdíly, jak na pracovním trhu, tak v důchodových systémech tak aby budoucí buchrové systém byly adekvátně udržitelné a bezpečné jak pro ženy, tak pro muže. Bílá kniha bude předložena během Evropského roku pro aktivní stárnutí v roce 2012 a jejím cílem je upozornit na výhody aktivního stárnutí a příležitosti, které tím vznikají. Aktivní stárnutí je o vytváření příležitostí pro občany všeho věku, tím, že se jim poskytne příležitost k zaměstnání a tím pádem budou mít i vyšší příjem, také podporu dobrovolné práce a podporu nezávislého života ve vysokém věku. Strategie do roku 2020 a evropský semestr a víceletý finanční rámec obsahují nezbytná opatření, která by nám měla umožnit využít eh, potenciálu, který ženy na pracovním trhu představují. Jsem přesvědčen, že komise ve spolupráci s Evropským parlamentem bude eh, zapracovávat genderovou problematiku do čím tím více oblastí a bude podporovat genderový mainstreaming. Měli bychom se vědomit, že eh, ženy se od mužů liší vzhledem ke své roli ve svém soukromém životě a také se to souvisí s délkou života. Všechny tyto aspekty bychom měli eh, začlenovat do naší politiky pracovního trhu tak, aby ženy byly co nejvíce přítomny na pracovním trhu. Bez toho se nám nepodaří dosáhnout našich cílů pro hospodářský růst. Proto je rovnost mezi pohlavími ekonomicky eh, výhodná. Neměli bychom zapomínat také na to, že pokud chceme dosáhnout těchto cílů, potřebujeme pomoc žen, ale stejně tak i mužů. A proto bychom měli vést inkluzivní dialog, abychom dosáhli tohoto eh, úspěchu. Děkuji vám za pozornost a velmi rád s vámi budu diskutovat. Rád odpovím na vaše otázky. Pan předseda se již zmínil o tom, eh, v kolik budu muset odejít. bohužel eh, budu muset navštívit ještě další výbor v parlamentu, ale do té doby eh, velmi rád to zodpovím vaše otázky. Tak so mycket, eh, herr Andor, för, för det. Och, det precis... Děkujeme, pane komisaři. Jak jsem již uvedl, nemáme moc času, ale koordinátoři dostanou dva minu- dvě minuty na dotazy a zástupci skupin dvě, případně minutu a půl. Paní Bau, dvě minuty. Pokud si přejete, samozřejmě nemusíte. Takže paní Bauer. Omlouvám se, ano, pokud si chcete vzít slovo, tak máte dvě minuty. Dobře, mnohokrát děkuji. Pane předsedo, pane komisaři. protože otázkami rovnosti mužů a žen se zabývají dva komisaři. Zdá se, že na tyto věci je méně času, méně prostoru a proto je to pro nás takový vánoční dárek možnost přivítat vás tady a opravdu si vaší přítomnosti ceníme. Já mám určité otázky. Zmínil jste strategii 2020. Mluvili jsme také o tom, z čeho máme my obavy. Naše obavy se týkají toho, že pokud členské státy a komise nepodniknou rozhodné kroky, aby vytvořili podmínky pro to, abychom měli 75% zaměstnanost žen, tak tento cíl nebude možné naplnit. Já myslím, že je nám to všem jasné. Je lepší vůbec nemluvit o barcelonských cílech. Protože zástupci vlád o tom neradě mluví. Ale já mám pocit, že je to problém, na který zapomínáme. A podobný názor máme na strategii 2020, pokud mluvíme o chudobě, snižování chudoby. Protože od té doby, co jsme si stanovili ty jednotlivé cíle, situace se změnila. Změnila se vlastně k horšímu. Statistické údaje ukazují, že se dá říct, že 20 milionů dětí žije pod hranicí chudoby. A ostatní údaje ani neznáme. Chtěli bychom proto vědět, co s tím můžeme dělat. A ještě mám jednu poslední otázku, protože vidím, že pan předseda už se na mě mračí. Pokud je o stárnutí, nemáme údaje, neznáme situaci. Ale ženy samozřejmě stárnou jinak než muži. ženy nesou mnohem větší břemeno, když stárnou. Co s tím problémem hodlá udělat komise? Co uděláme v zájmu stárnoucích žen? Děkuji. Děkuji, paní Bauer. Uh, thank you. Paní Thompson na dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já mám dvě otázky. Jedna se týká strategie genderového mainstreamingu a v podstatě to souvisí se strukturálními fondy. Protože v naší zemi, v Dánsku, vidím, že nedochází k genderovému mainstreamingu. Dokonce se o tom vůbec nemluví. Ani v souvislosti s ústředními, ani regionálními fondy. Tento výraz nikdy neslyšeli a neuvědomují si, že v rámci strukturálních fondů máme genderový mainstreaming. A já z toho mám dvojí obavu, protože v současné chvíli pracujeme na nové směrnici, jímž cílem je vytvářet zelená pracovní místa. Dánské předsednictví má určitou agendu, stanovilo si prioritní oblasti a jednou z těchto oblastí je zefektivnění směrnic za účelem vytváření zelených pracovních míst. A já myslím, že když budeme mluvit o zelených pracovních místech, mělo by se to týkat i žen. Znamená to kvalifikaci, a také účast sociálních fondů, protože tam se změny výslovně nezmiňují. A já si myslím, že to je obtížná situace a komise s tím musí něco udělat. Myslím si, že musíte spolupracovat s ostatními ředitelstvími, musíte ostatní ředitelství vyzývat k tomu, aby při vytváření zelených pracovních míst vytvářely také zelená pracovní místa pro ženy a aby ve vztahu ke strukturálním fondům skutečně docházelo k genderovému mainstreamingu. A moje druhá otázka, já jsem měla příležitost jet na zjišťovací misi o Romech v různých členských státech. Vy jste mluvil o nevyužitých pracovních silách, když jste zmínil ženy. Za maďarského předsednictví se také hovořilo o Romech jako o nevyužité pracovní síle. A já bych chtěla vědět, zvlášť pokud jde o romské ženy, jak probíhá jejich začlenování do společnosti a co můžeme pro Romy udělat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Chce si vzít někdo slovo za Alde? Ne? Paní Corneliesen, máte minutu a půl. Dobře, děkuji. Děkuji, že jste přišel, pane Andore. Já mám dvě otázky na evropský semestr. Možná víte, že jsem zpravodajkou pro zprávu z vlastního podnětu ve výboru pro zaměstnanost v této věci. A chceme tam také zapracovat genderovou dimenzi. Evropský semestr a strategie 2020 samozřejmě hodně souvisí se ženami, protože ženy jsou právě ta největší nevyužitá pracovní síla, kterou máme. A ženy jsou také příliš mnoho zastoupeny mezi chudými v Evropě. Já myslím, že teoreticky je báječné, že máme ty cíle Evropa 2020, částečně ekonomické, částečně sociální, že máme evropský semestr, abychom toho dosáhli, ale v praxi to v posledním roce nevedlo k těm výsledkům, na které jsme doufali. Na každé úrovni probíhá bitva kompetencí. Zdá se, že v radě bojuje EMSCO a ECOFIN o to, do čí pravomoci spadá každoroční průzkum. Tady v parlamentu máme výbor pro ženské záležitosti a výbor ECON. A já jsem si celkem jistá, že ve vaší komisi generální ředitelství MKO ECFIN taky bojují. Opravdu spoléháme na vás, abyste se postaral o to, že dimenze zaměstnanosti a genderová dimenze se do všeho pořádně promítnou. Všechny evropské ženy na vás spolehají. V průzkumu ročního růstu, v analýze ročního růstu za eh, letošní rok nebyl velký důraz na genderové otázky, když samozřejmě daňové břemeno také bude znamenat určitý, určitou úlevu pro ženy. A mě by zajímalo, jestli členské státy v chystaných reformních programech budou mít také za úkol zapracovat genderovou dimenzi. A je ještě poslední otázka. Chystáte se udělat něco k tomu, co je ve zprávě paní Beresové, kterou my jsme schválili jako výbor pro ženské záležitosti s tím, že to měla být jakási stínová zpráva o nevládních organizacích a sociálních partnerech v rámci tohoto semestru. No, ká, děkuji. Paní Jango Takis, minuta a půl. Já vás vítám, pane komisaři. Někdo říkal, že žijeme v zajímavé době. Za boha se jenom kdo to byl. A ženy hrají důležitou roli v obnově naší ekonomiky. A já si myslím, že v zásadě mají ženy na vybranou. Mohou pracovat, anebo nemusí pracovat. Ale přinášejí stejný přínos, stejně cený přínos bez ohledu na to, co dělají. A mě zajímala ta vaše poznámka, že musíme uznat rozdíly. Já myslím, že to znamená mimo jiné rovné podmínky na trhu. Já doufám, že to tak aspoň mělo, bylo myšleno. Velice rychle materská dovolená, jak víte, já už jsem dlouho proti, ne protože jsem proti materské dovolené, ale protože si myslím, že to můžeme udělat lépe. Tak, aby to nemělo dopad na malé, dopad na malé a střední podniky a, a aby to pomohlo v zaměstnanosti žen. A pak máme ještě rodičovskou dovolenou, otcovskou dovolenou. tu podporovalo Brita, podporovala Británie, jak pružnější, pomáhá bojovat proti diskriminaci, a já jsem velkým obhájcem, zohledňuje to to, co potřebuje rodina. Takže co si o tom myslíte ve vztahu k tradiční materské dovolené, o které se většinou mluví? A ještě velice rychle, protože to procházím hodně rychle, cíle, kvóty. To mi připadá ne příliš dobré. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že to ženy zvládnou sami, anebo musíme zatlačit? A ještě velice rychle poslední věc, kterou řeknu, důchody. Ano, já myslím, že by měly souviset s pohlavím, ale máme problém s případem u soudního dvora nedávné doby, budeme se tím zabývat a já doufám, že to bude vycházet z rizika a hodnocení. Ale chci vám připomenout, že důchody spadají pod pravomoc členských států. Děkuji. Děkuji. Paní do. by si měla říct slovo, ale není tady, není tady nikdo další, takže paní Sinclair, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana komisaře. Chtěla bych něco říct k genderovému mainstreamingu, zvlášť protože jste mluvil o propagaci zastoupení žen v rozhodovacím procesu. Já jsem proti kvótám, jak už říkají kolegové. Já si myslím, že to spíš škodí. Škodí to zvlášť malým podnikům a proto i ekonomice a proto také pracovním místům. Ale myslím si, že Evropská unie by zřejmě měla dělat to, co káže. Můžete nám vysvětlit, proč máme jenom 9 komisařek mezi 27, proč máme jenom 8 předsedkyň z 22 výborů, což je ještě nižší než procent zastoupení žen v Evropském parlamentu. Když nedokážete prosazovat ženy v Evropském parlamentu, kde to vůbec nemá žádný ekonomický dopad, jak můžete očekávat, že podniky v celé Británii vás vezmu za slovo, když Evropské unii ekonomika moc nejde, že? A malé podniky v mém volebním úvodu musí dodržovat vaše předpisy a vy ani nejste ochotní uplatňovat tato pravidla v praxi v Evropské unii. A když jsme byli naposledy předsedkyni parlamentu, dělejte, co kážete. Děkuji, paní Sinclairová. Paní Romin Žaté. Na minutu. Euh, Několik eh, bodů. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Za prvé, týká se to platu. Vy jste poukázal na to, že často je příjem žen ten druhý příjem v rodině. Jak můžeme zapracovat na tom, aby členské státy zrevidovaly daňový systém tak, aby příjem eh, ženy nebyl ten dodatečný k příjmu muže, ale aby s ním bylo nakládáno stejně. Druhý bod se týká kariéry, profesního růstu. Myslím, že tady máme hodně práce, protože eh, když dojde k narození dítěte, tak to znamená, že ženy pracují eh, méně nemají méně odpracováno. A tam, kde státy hodně investují do vzdělávání žen, tak nechápu, proč bychom nemohli také posílit eh, kariérní růst žen, protože to mi přijde velmi důležité. Za třetí, eh, dobré řízení Eh, prostředků z Evropského sociálního fondu, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že bychom také měli zavést jako jednu z podmínek genderový mainstreaming a myslím si, že by to měl požádat i Evropský parlament. A za čtvrté, myslím si, že vyvíjíme hodně úsilí eh, ohledu na soukromý život, ale já si myslím, že i evropská administrativa by měla něco udělat s rovností mužů a žen. děkuji. Pane komisaři, mnohokrát děkuji za vaše vystoupení. My se domníváme, že vyhrajete důležitou roli, zásadní roli, zvlášť v tomto období, kdy prožíváme krizi. Vy jste říkal, že rovnost mužů a žen je potřebná z ekonomického i sociálního hlediska a žádáte členské státy, aby prosazovali rovnost pohlaví na základě genderového mainstreamingu a konkrétních opatření. A já se chci zeptat, pokud členské státy neudělají, co po nich chcete, co se stane? Můžete zasáhnout na úrovni členských států? Protože já vám mohu uvést řadu příkladů, ale vy to víte velice dobře. Protože vy si vedete v této oblasti genderového náhledu na věc velice dobře. Takže já se ptám, můžete zasáhnout, pokud neudělají, co se po nich žádá. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Už nevidím někoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo, takže předám slovo panu Andorovi, aby odpověděl na otázky. Já myslím, že ještě máte chvilku, než budete muset odejít. Ano, mnohokrát děkuji za všechny zajímavé připomínky a otázky. Někdy to vypadá jako otázka, ale mám pocit, že zatím připomínka. Domnívám se, že se tady objevuje takové téma, které se prolíná několika připomínkami a otázkami, a totiž otázka cílů. Ať už jde o cíle Evropy 2020, pokud jde o zaměstnanost a chudobu, anebo o výslovnější cíle, které se týkají rovnosti pohlaví. Například pokud jde o zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Já myslím, že cíle mají velice důležitou funkci, protože na jejich základě se můžeme dohodnout na cílech a můžeme si stanovit určitou úroveň rozvoje, dalšího vývoje, která je dosažitelná. Samozřejmě, pokud je cíl nerealistický, začíná postrádat schopnost motivovat a zapojit všechny potenciální partnery. Začneme tou první věcí, těch 75 Je to dosažitelný cíl? V této chvíli nemáme žádnou prognózu, která by na něco takového poukazovala. Takže pokud nebudeme mít dost politických opatření, tak se nám to nepodaří. A o to právě jde. Musíme změnit politická opatření na úrovni členských států a také na úrovni EU. Ale budu upřímný, když jsme si stanovili za cíl těch 75% asi před 18 měsíci, když Evropská rada schválila návrhy komise, bylo to ještě předtím, než jsme zažili vleklou finanční krizi, která bohužel zatím ještě není u konce. A místo toho, aby to pomohlo navýšit zaměstnanost, narušilo to v posledních měsících trh práce, místo toho, aby pokračoval růst, pozorujeme pokles zaměstnanosti v průměru v Evropské unii. Takže tento obrázek, tento vývoj samozřejmě znamená, že je to těžší Nicméně já jsem stále ještě proto, abychom si cíle zachovali, když to bude nutné, abychom si je pozměnili, ale pořád jsme ještě v rané fázi naplňování strategie Evropa 2020. A já jsem zastáncem toho, že bychom měli pozměnit politiky a měli bychom zvýšit úsilí místo toho, abychom snižovali cíle, které jsme si stanovili. A na tom začneme pracovat zítra s tou iniciativou Zaměstnanost pro mládež a v příštím roce také balíčkem pro zaměstnanost, který bude zahrnovat celou řadu politik. A já si myslím, že se v tom projeví i genderová dimenze v tom balíčku, který chystáme na příští rok. Paní Bauer mluvila o cíli v oblasti chudoby. Ano, vzhledem k velkému počtu e, ztracených e, pracovních míst a fiskální konsolidaci, ta situace samozřejmě není snadná v průměru v Evropské unii a problematičnější ještě to, že Evropa je ještě více rozdělená než dřív. Máme tady mnohem větší asymetrie a to prostě znamená, že v zemích, které, abych to zjednodušil, nazýváme zeměmi periferními, vidíme mnohem větší problémy. Pokud jde o cíle, jako třeba ty genderové kvóty, s určitými lhutami, já myslím, že pokud budou stanovené správně, zvolené správně, pokud ta lhůta bude realistická, ty kvóty dávají smysl. Já odmítám tvrzení, že bychom se na to neměli dívat z hlediska kvantitativních cílů. Mluvil jsem o té věci několikrát s německým ministrem, s, mm, s německou ministrní práce a souhlasím s ní v tom, že pokud se v této oblasti neosvědčí měkké nástroje, je tady pádný důvod pro to, abychom si zavedli nějaký časový plán, abychom dosáhli změny. A není to ponižující. Má to být motivující pro všechny sociální partnery, pro celou občanskou společnost. Může nám to pomoct společně naplňovat sociální a politické cíle. Otázka, jak přísní můžeme být, pokud je o cíle, které se stanovíme na úrovni EU, to samozřejmě závisí na konkrétních věcech co můžeme udělat ve vztahu ke konkrétním doporučení pro jednotlivé země, například zřizování zařízení pro péči o děti. Už se to objevilo v konkrétních doporučeních pro jednotlivé země. Stejně jako nastavení stejného důchodového věku pro muže a ženy. To je samozřejmě dosti důrazný nástroj. Na druhou stranu z právního hlediska pravomoce mají členské státy, a Evropská unie prostřednictvím jiných opatření, především na základě toho, že vytvoří sdílené politické cíle a podpůrné nástroje, může sehrát výraznou roli a může vývoj usměrnit správným směrem. Ale já myslím, že je velice důležité dosáhnout politické angažovanosti. Sdílené politické angažovanosti, protože pokud nebudeme mít politickou angažovanost na místní, na místní a národní úrovni, EU může dělat policajta, ale stejně to bude kontraproduktivní. A proto si myslím, že je mnohem důležitější a mnohem lepší posilovat povědomí, zabývat se osvětou. A proto máme fond Progres. Jeho prostřednictvím podporujeme občanskou společnost, akce, zvyšování povědomí, podporujeme kampaně, pilotní projekty, které dál rozvíjejí osvědčené postupy a pomáhají rozšiřovat. A na základě prostředků z Evropského sociálního fondu mohou členské státy eh, realizovat projekty, které pomáhají rozvíjet a rozšiřovat osvědčené postupy. Pokud je o evropský semestr, který teď vstupuje do druhé řady, možná bych zmínil, že v konkrétních doporučeních pro jednotlivé země máme velice důrazný nástroj a souhlasím s tím, že je to legitimní a nejenom důrazné, pokud se ty cíle, ta doporučení podaří nastavit vyváženým způsobem. A tady moje portfolio hraje důležitou roli, takže v prvním semestru jsme předložili dokumenty společně s ECFINem. Vstoupilo do toho i zdanění, protože Zdanění se týká rovnosti veřejných financí. Má to velký dopad na trh práce? Možná to není vždycky bitva. Ale je to spíš otázka toho, co je naléhavé, nebo jaký je normální hospodářský vývoj. Kdo a co má nějaký silný vliv na určitou otázku, protože jakmile nastane velká finanční nestabilita, samozřejmě agendě dominují krátkodobé reakce. Jakmile Evropa překoná krátkodobé naléhavé situace, bude snadnější vrátit se k vyvážené politice. A já myslím, že to je opravdu naléhavé, protože Jinak prostě stoupají náklady na tuto recesi. A v té míře, v jaké je to možné, podle mě děláme, co kážeme. Já myslím, že zaměstnanost v Evropě se vyvíjí správným směrem. Máme stále více politik, které ji podporují, pokud jde o účast, a také pokud jde o genderovou vyváženost. Z hlediska povyšování do vyšších funkcí i politického zastoupení, ale samozřejmě i tady toho musíme udělat víc. Dobré příklady vždycky pomáhají. Pokud jde o můj vlastní příklad, já samozřejmě jediný komisař, jehož šéfkou kabinetu a také zástupkyní jsou ženy. Takže tady nosíte dříví do lesa. Já se snažím vést příkladem. Ale pokud bychom měli nějaký přísný nástroj se spoustou kvót a kondicionality, určitě bychom se dočkali stížností, vzhledem k tomu, nakolik podmíněné to je. Takže musíme najít správnou rovnováhu, musíme spojit silné, důrazné nástroje, ale zároveň musíme pracovat na politických argumentech a přesvědčit voliče, protože to je podle mě opravdu důležité. Okay, tak så hemskt mycket eh, Děkuji. Děkujeme, že jste si udělal čas na to nás navštívit. A děkujeme za to, že jsme mohli mít tuto diskuzi. Už jsme v to vůbec nedoufali, ale nakonec se nám to podařilo. A jsme rádi, že to vše proběhlo také v souladu s tím, jak jsme to naplánovali. Děkujeme. Okej, okay, då... I think we're going to continue now, so I'm going to swap over to Swedish. Myslím, že budeme pokračovat. Přejdu tedy opět do švédštiny. A jak jsem již řekla na začátku, začneme bodem 7. Bod 7, to je zaměstnání a sociální aspekty v průzkumu ročního růstu na rok 2012. Ehm, předám rovnou slovo paní Kornelisové. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že by bylo logické se tím zabývat po návštěvě pana komisaře, protože jsme také hovořili eh, v průzkumu ročního růstu do roku 2012. Já jsem zpravodajkou výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti a i my eh, v naší zprávě hovoříme o genderovém mainstreamingu. Bylo už eh, řečeno hodně o tom, jak je to důležité pro evropský semestr a pro strategii do roku 2020. My jako parlament nemáme nějakou pravomoc ovlivnit evropský semestr, Nicméně v této zprávě z vlastní iniciativy se snažíme, podobně jako výbor Ekon, si tuto pravomoc přivlastnit. Nikde se neříká, že ji nemáme, přinejmenším. Uvidíme, jak dopadne hlasování a my tím vyšleme signál jarnímu summitu Rady EU já v té zprávě mám obsaženo pět eh, hlavních eh, priorit. Byla bych ráda, kdyby se parlament zaměřil na několik málo priorit, spíše než eh, do, míchat všechno dohromady. A myslím si, že několik z těch věcí se velmi dotýkají genderových věcí. a víme, že kolikrát ty genderové, genderová problematika není vůbec zmiňována v národních <clears throat> plánech. Zajímalo by mě, co si myslíte o pozměňovacím návrhu, o genderovém mainstreamingu. A zítra je také lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů na výboru pro zaměstnanost. Pokud budete mít někdo nějaký další návrh, tak je velmi ráda vaším jménem předložím, pokud s tím samozřejmě budu souhlasit. Děkuji. Není je prostor pro všechny, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Přeje si někdo slovo? Paní Bauer, prosím. Děkuji vám. Eh, za velmi zajímavé pozměňovací návrhy. Mám několik otázek týkající se záměru, který je v nich obsažen, například číslo 7. Tady, se tady by mě zajímalo, o co autorovi šlo u těch automatických eh, společenských stabilizátorů. Myslím si, že to není přesně eh, nějaký pojem. Nevím, jestli se to týká systému sociální ochrany. Myslím, že bylo dobré o tom říct něco více, aby to bylo úplně jasné. Potom je tady číslo 9. Ani tady mi není úplně jasné, o co tím žádáme komisi. Jde o dopad reformy na důchodová práva, na sociální zabezpečení a na daňové systémy. Mně to moc nedává smysl.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 Paní Cornelissen, mohla byste to vysvětlit a zareagovat na to? Ano, můžu to přeformulovat, pokud to je nejasné. Čísle 7, ty stabilizátory. Ano, je to systém eh, sociálního zabezpečení, který působí automaticky jako stabilizátor, protože tím udržuje určitou kupní sílu a lidé se tím nepropádají eh, do té spirály, kde se vlastně nemůžou nic dovolit, což zase má velmi negativní dopad na postavení podniků, které něco produkují a tím pádem musí propouštět další. V podstatě ten systém sociálního zabezpečení působí jako eh, stabilizátor a udržuje určitou míru kupní síly, ale mohu to přeformulovat, aby to bylo jasnější. Co se týče čísla 9, Průzkum hospodářského růstu identifikuje řadu ekonomických opatření, aby důchodové systémy byly finančně únosné i v budoucnosti. Někdy ty důchody jako takové nejsou ani úplně eh, zmiňovány, ale je to jeden z největších státních výdajů. Prakticky všechny země dnes eh, reformují důchodové systémy a já tím chci říci, že i tady by se měla zohledňovat Čandrová otázka. A sice s tím cílem, že by to mělo být dobře propojeno s dalšími typy příjmů a zdaněním. protože někdy se ta opatření v oblasti e, daňové vzájemně ruší s opatřeními v oblasti finanční a o to nám jde, aby se posoudil dopad na postavení žen. Okej, okay, och jag vet inte om kommissionen via... Um... Nevím, jestli uh, se k tomu chce vyjádřit také komise. Vypadá to, že ne. A ani se nehlásí nikdo další. Tímto můžeme uzavřít eh, bod 7 a přejdeme k bodu 15. zítra. Budeme o návrhu paní Kornelisenové hlasovat. Ale teď to můžeme již uzavřít a přijít tady budu 15. Do, då går vi in till punkten 15 som vi har bestämt att vi ska ta efter den här. Och, eh... Takže ještě jednou, bod 15. Jak jsem již řekl, následuje po bodu 7. Omlouvám se. Jag hittar inte den svenska översättningen så jag säger nu på titeln på engelska istället om. Så får jag be om ursäkt. Neměl jsem švédský text, takže to budu muset citovat anglicky. A jde tedy o rovné postavení žen a mužů v Evropské unii a konkrétně v roce 2011. Rovnou předám slovo paní zpravodajce, paní Feld. Prosím, máte slovo. Yes, thank you, chair. Uh, I will... Děkuji vám, pane předsedo. Já budu muset být velmi stručná a omlouvám se tím kolegům. A vám jsem to říkala už před touto schůzí, že musím za 10-15 minut bohužel odejít, protože máme setkání s prezidentem ECB Projdu to tady velmi rychle. Toto je výroční zpráva o genderové rovnosti. A obecně se tady hovoří o tom, jak bychom mohli vyvíjet více vlivu na politiky, které souvisejí s postavením eh, žen a mužů. Vy už jste to říkal, pane předsedo, že možná, že přijímáme řadu krásných cílů na evropské úrovni, ale členské státy nemají vůbec v úmyslu je realizovat. A potom ty zprávy jsou jenom jakési takové rituály, eh, pokud to tak mohu nazvat. Takže jenom velmi rychle základní body. Jde o ekonomickou nezávislost žen. K tomu byla řada poznámek i v předchozích letech a mně se tam nechtělo všechno opakovat. Několik aspektů jsem tam ale e, zmínila, které jsou podle mě nejdůležitější. Je tam samozřejmě zmínka o neustále přetrvávajícím rozdílu podměňování žen a mužů. O tom jsme hovořili tolikrát, ale zatím se ten e, rozdíl nějak neumenšuje a dokud nebude mít nějaký eh, konkrétní plán, eh, tak se asi ani nezmenší. <clears throat> Na okraji bych se také mohla zmínit o tom, že přestože neustále hovoříme o tom, jak posílit postavení žen na pracovním trhu, tak by možná stálo eh, za to se podívat dále do budoucna a například si uvědomit, že dívky a ženy mají mnohem lepší výsledky ve vzdělávání než muži a že by možná se ty role mohly zvrátit, když si uvědomíme, že naše ekonomiky jsou čím dál tím více založeny na vzdělanosti, na znalostech, na službách a pokud budou ženy lépe vzdělány, tak by se to mohlo nějak projevit i na pracovním trhu. Dále se zmiňuji o něčem, na co často zapomínáme. Mluvíme tady o důchodových právech a nerovnosti v odměňování, ale pomíjíme kolikrát dopad eh, zákonů, které upravují manželství na eh, ekonomické postavení žen. Nevím, jak eh, to platí v jiných zemích, ale u nás eh, máme statistiky, které říkají, že v okamžiku, kdy se ženy eh, rozvedou, tak eh, ztrácejí až 25% svého příjmu, zatímco muži 7% získávají. Takže i o tom bychom se měli bavit. Potom se zmiňuje o kvotách, o čem všichni, s čím všichni rádi nesouhlasí, ale já bych chtěl pozornit, na to, že v minulosti tam vždycky kvóty změněny byly a já si myslím, že minimálně by EU měla si udělat jakousi inventuru toho, jak to funguje ve členských zemích. A druhé téma je rovnost pohlaví mimo Evropskou unii v naší vnější politice. Myslím si, že si všichni uvědomují, že genderová dimenze se projevila také v událostech arabského jara. A já bych chtěla apelovat na vysokou představitelku, aby eh, nepomíjela tento aspekt, protože možná, že eh, tyto státy v Severní Africe získaly demokracii, ale Možná, že to povede k oslabení eh, postavení žen. Potom eh, si myslím, že jsme nějak nepokročili z cíly tisíciletí. Jeden z nich se týká zdraví matek. Tady eh, to má velký sklus a to jde, no, protože na to nejsou peníze, ale také to podle mě souvisí se změnou postojů, se změnou mentality, zejména u sexuálního a reprodukčního zdraví, je potřeba prolomit určitá tabu a to až dosud bylo překážkou plnění cílů tisíciletí. Třetí téma se jmenuje důstojnost žen a boj proti násilí na ženách. Mohla bych k tomu připojit i něco o homofobním násilí a násilí vůči transexuálním jedincům. Už eh, k tomu něco eh, k tomu něco udělalo španělské předsednictví. Já velmi často spoužil za soukromou záležitost Přičemž to je společenský problém. Když se podíváme na obrovský počet obětí, možná, že tím trochu přeháním, když říkám, že by se měla zlepšit bezpečnost v těchto zemích, ale i, tak si myslím, že to je důležitá věc. A na konec um, je tady zmínka o právech v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Já vím, že pro někoho je to tabu, ale když hovoříme o ochraně žen před násilím, domácím násilím a sexuálním násilím, tak si myslím, že i tyto aspekty by měly být eh, zmíněny. A na úplný konec ještě tři eh, konkrétní eh, záležitosti. Doufám, že dánské předsednictví dosáhne pokroku u takzvané horizontální směrnice, což je součástí toho antidiskriminačního balíčku. Druhá záležitost, která mi velmi leží na srdci, se týká domácností samoživitelů. Velmi často hovoříme o podpoře mladým rodinám, což já samozřejmě také podporuji, ale Mám pocit, že se kolikrát přehlíží to, že jedna ze tří domácností v Evropské unii v průměru je domácnost samoživitel nebo samoživitelky a velmi často je potom taková rodina znevýhodněná, co se týče bydlení, pojištění, sociálního zabezpečení, důchodu a tak dále. A já mám pocit, že nemůžeme ignorovat třetinu Eh, domácností v EU. Je to demografický trend, který se projevuje úplně všude. A na závěr bych ještě chtěla jednou zopakovat požadavek tohoto parlamentu vůči komisi a sice to, že je potřeba sestavit nějakou cestovní eh, mapu opatřeních k zrovnoprávění homosexuálů a transexuálů a Myslím si, že by něco takového mělo celý život vzniknout. Tak så mycket för det och eh, jag lämnar ordet fritt och då går ordet först till fru Thomsen. Varsågod. Děkuji. Předám slovo. Mnohokrát děkuji, děkuji za tu zprávu. Já myslím, že to zpráva velmi dobrá. Myslím, že jste uhodila hřevík na hlavičku. Já bych byla ráda, kdybychom mohli trošku rozvést otázku násilí. Domácího násilí nebo násilí, které je založeno na pohlaví. Protože já myslím, že to je opravdu problém. A líbí se mi, že to vidíte jako problém veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ne otázku soukromou mezi muže a ženami. Především se musíme být vědomi toho, že stále více žen v Evropě umírá v důsledku domácího násilí než, a stále více jich umírá v důsledku domácího násilí než v důsledku teroru. Ale přitom na vyšetřování teroristických útoků a prevenci věneme mnohem víc peněz, než na prevenci toho, aby nám ženy umíraly v důsledku domácího násilí. Já myslím, že dobrou prevenci je třeba ochranný příkaz, evropský ochranný příkaz ve věcech trestně právních i občanskoprávních, jak se tím teď budeme zabývat. myslím, že také musíme trvat na tom, že budeme mít směrnici o násilí založeném na příslušnosti k určitému pohlaví. Velice důležitá je horizontální směrnice. A já myslím, že u této konkrétní směrnice můžete spolehat na dánské předsednictví. Děkuji paní zpravodajce za nadšení, které se v její zprávě odráží. A je to pozbuzující se takto intenzivně zabývat eh, tématem, které je v podstatě staré téma, zabýváme se jim dlouhé, ale na druhou stranu je to velice smutné, že jsme nepokročili kupředu. A když se podíváme na to, jak právě mladé ženy zápasí s, v oblasti rovnosti mužů a žen a musí se rozhodovat sami za sebe, tak já musím říct, že jako čerstvá babička, tak eh, jsem trochu znepokojená nad tím, jak se rozhodnou moje dcery. A pokud je o stejný plat za stejnou práci, tak v mnoha oblastech tady už máme rovnost případě stejného vzdělání, stejného eh, pracovní pozice, to je, ale hluboko v lidech je to zakotveno ještě jinak. Tam je to eh, hluboce zakotveno a je to jednoduše tak, že eh, žena v okamžiku, kdy převezneme rodinné úkoly, a tady začíná ten rozdíl v platech, tak v ženy tuto roli zaujmou také rády, ale pak, se, pak vlastně společnost říká, ehm, tohle je ženě mnohem bližší, měla by to dělat žena a v případě, že se to role ujme muž, tak se eh, na něj nahlíží spíše negativně. A proto si myslím, když tady vidíme ehm, větu stejná, stejná odměna za stejnou práci, tak já si myslím, že musíme se zaměřit více na tu sociální práci, které kterou ženy odvádí. O to bychom se měli mnohem více postarat, protože mělo by být možné, aby například zaměstnání v pance mělo stejnou hodnotu jako zaměstnání, které eh, nebo práci, kterou odvádím, když vychovávám své děti nebo když se starám o starší osoby. To znamená, měli bychom dosáhnout eh, vyššího postavení těch společenských, sociálních úloh, eh, které ženy mají. A pak to Já si myslím, že to, že máme stejné platy, tak to vlastně se ukáže teprve na konci dne, na konci pracovního života, tak tam uvidíme, jak na tom žena a muž je, že na tom jsou, ale to už bývá někdy příliš pozdě. A proto si myslím, že bychom měli do té zprávy uvést také něco o tom, že je zapotřebí zvěč, zvýšit povědomí ve společnosti o hodnotě e, toho sociálního zapojení se v rodině ze strany ženy tak abychom to v rámci společnosti hodnotili eh, mnohem eh, kladněji a mnohem více než například nějakou práci v podniku. Eh, tak för det och då fru Děkuji. Paní. Tak, thank you very much. Děkuji, mnohokrát děkuji. Samozřejmě mám velkou radost, když vidím, kolik toho děláme. i z hlediska snižování rozdílu mezi muži a ženami. Měli jsme určitou kampaň v roce 2007, tehdy byl ten rozdíl 15 To znamená, že ženy musely pracovat o 54 dnů navíc. A teď musíme pracovat 63 dnů zadarmo. Přesnou máme samozřejmě den rovného odměňování, ale vzhledem k tomu, že nemáme žádnou směrnici o rozdílech eh, odměňování, Měli jsme v roce 2006 určitý pakt, teď za maďarského předsednictví premiér podepsal nový genderový pakt. Tam se samozřejmě prohlašuje, že chceme stejný plat za stejnou práci, ale v roce 1957 už to bylo v římské smlouvě. A samozřejmě, pokud nemáme řádnou směrnici, která se tou otázkou zabývá, tak je to úplně jedno. Samozřejmě španělské předsednictví bylo velice ambiciozní, s tím, že bychom ty rozdíly měli zrušit velice brzy, ale já myslím, že musíme být realisté. Já myslím, že si můžeme třeba realisticky stanovit za cíl 1% za rok. A pokud mluvíme o těch rozdílech, samozřejmě to se týká také debaty o důchodové reformě, protože pokud máme rozdíly mezi platy, máme pak rozdíly i mezi důchody. A tento velice důležitý dokument, kromě toho, že náš komisař Andor se snaží, tam ten skutečně genderový přístup chybí paní komisařka Redenková musí pochopit, že jde také o chudobu žen. Každá pátá žena v Evropě je chudá a pokud nebudeme uplatňovat genderovou dimenzi i v důchodové reformě, tak za 25 let bude chudá každá žena. A je na nás, abychom jasně uvedli, že tak to nepůjde. A samozřejmě ženy nad 65 let jsou ohroženy více chudobou, a samozřejmě se dá také mluvit o práci na plný úvazek. Ženy často pracují na částečný úvazek, často v neformálním sektoru, neplatí daně, příspěvky na sociální zabezpečení. A jak právě říkala Krista, samozřejmě také pracujeme doma a to nemá žádnou cenu. Jistě, pokud máte peníze, nebo pokud někomu musíte zaplatit, tak to stojí mnohem víc, než že si to děláte sami. A proto si myslím, že je také velice důležité zmínit, že potřebujeme hodnocení penzijní reformy z genderového hlediska. A také máte pravdu, když mluvíte o rovném zastoupení v rozhodovacím procesu. Já myslím, že je to opravdu důležité. Já jsem před 14 dny poslouchala norského premiéra a ten mě přesvědčil o tom, že pokud chcete sociální společnost, musíte ženy zohlednit při rozhodování. A společnosti také ukazují, že pokud máte určité procento žen ve vedoucích pozicích, máte také větší zisky. A samozřejmě zmíněte také krizi, jistě. Krizi způsobili muži, ale ženy to teď mají vyřešit, ne? Samozřejmě obětí krize jsou teď ženy. A to musíme taky zohlednit. A pokud je o násilí, já myslím, že to je věc, které musíme věnovat pozornost. Já jsem přesvědčená o tom, že jste připravila dobrou zprávu a myslím, že musíme také ukázat, že pracujeme ve prospěch každé lidské bytosti v Evropské unii. Děkuji. Paní Werkman, eh, děkuji. Já se mluvám za to, že jsem přišla pozdě, a nevím zase o tom, co si říct již nehovořilo, ale myslím si, že je důležité nejenom, abychom měli stejnou odměnu za stejnou práci, ale měli bychom požadovat ještě eh, jinou věc. Je zde mnoho žen, které mají lepší kvalifikaci, jednak díky jejich vzdělání a pak také jejich, jejich další odborné přípravě. A myslím si, že to bychom tam měli také zohlednit, měli bychom to um, také zvažovat. Děkuji så mycket och eh, jag tror att eh, kommissionens representant... Děkuji, říká pan předseda. Paní banky, komise, chcete se k tomu stručně vyjádřit? Um, thank you very much, chair. Děkuji. Děkuji zpravodajce za velmi zajímavou zprávu a za několik originálních myšlenek které tam jsou obsaženy. Co se Evropské komise týče, tato zpráva je velmi klíčová. Tak tuto zprávu na žádost Evropské rady provádíme už od roku 2004 protože tehdy vznikl požadavek vypracovat tuto zprávu v součinnosti s členskými státy a k této zprávě se potom vyjadřuje také Evropský parlament a pro nás je to velmi důležitá věc, protože Evropský parlament tak připomínkuje eh, naše zprávu a pro nás je to důležitá informace. Asi jste si všimli, že zpráva za rok 2011 má jinou strukturu. Je to struktura, která je také ve strategii pro rovnost mužů a žen do roku 2015. Je tam i statistická příloha. rozdělená podle pohlaví. Dnes už bylo řečeno, že 60 absolventů vysokých škol v Evropě jsou ženy. Pro nás je tato příloha velmi důležitým nástrojem. Já vím, že to pro mě Eh, ode mě není eh, velmi zdvořil, ale já už jsem říkala, že musím odejít eh, o půl páté a chápu, že to není úplně nejlepší z mé strany, ale chtěla bych pouze udělat jednu malou poznámku a chci říct, že souhlasím s komisí a my, si, my se ještě setkáme bilaterálně. Chci jenom poděkovat kolegyním za všechny poznámky. Vy víte, že v tom eh, prvním návrhu je vždycky omezený prostor, takže eh, vaše připomínky jsou velmi cenné, ale eh, můžeme je tam vložit až prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A ještě jednou se omlouvám, ale budu muset odejít. Já to chápu, omlouvám se, že jsem vám snedal slovo předtím, ale paní Bankě bude pokračovat. Dále jsem chtěla říci, že v té zprávě je další příloha, což je pracovní materiál komise, který se týká žen v rozhodovacích funkcích. Jde tedy o ženy, které jsou v představenstvech eh, podniků. Dnes už tady o tom také byla zmínka. A na základě toho místo předsedkyně Redingová chce podat zprávu o právě této otázce na jaře 2012. Já jinak vítám návrh zprávy paní zpravodajky. Myslím si, že tam pozorně na řadu zajímavých myšlenek. Já řadu z nich eh, sdílím, zejména se říká dopa, týká dopadu hospodářské krize na rovnost mezi pohlavími a na postavení žen na pracovním trhu, jakož na sociální situaci žen v Evropě. Komise eh, zareaguje na některé z těch bodů konkrétně. Zejména se to týká eh, cílů tisíciletí, Také to e, situace domácností samoživitelů je velmi zajímavé a i k tomu se vyjádříme, ale obecně ještě jednou opakuji, že velmi vítáme tuto zprávu a děkujeme paní zpravodajce. Tack för det och eh, därmed så kan vi lämna den här punkten och då vill jag bara... Eh... My eh, eh bychom to teď mohli uzavřít. Ještě chci zmínit eh, časové lhuty. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. ledna v poledne. 25. 26. ledna je prodiskutujeme a 28. Pardon, 8. února potom eh, o nich budeme hlasovat a na plenární zasedání by to mělo jít eh, v dubnu. Tím jsme vyřešili tento bod a teď se budeme zabývat bodem číslo 6, energetická účinnost. Já se omlouvám, já jsem moc nepochopila, nebo možná jsem myslela na něco jiného. Kdy máme lhůtu pro pozměňovací návrhy? 10. ledna? 10. ledna. Dobře, děkuji. Dlougovin po punktem 6 A dalším bodem Dalším bodem je bod číslo 6 v naší agendě. A to je energetická účinnost zrušení směrnic 2004-8 a 2006-32. krát děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem tady na začátku zasedání nebyla. Výbor pro životní prostředí a výbor pro záležitosti žen probíhají současně a já jsem musela být ve výboru pro životní prostředí, protože tam byl komisař Damanaky. Nicméně Mrzí mě, že musíme být vždycky současně na dvou místech a přebíháme z jednoho sálu do druhého. Zítra jsou do okolnosti nastane stejná situace a bude to ještě těžší, protože já jsem stínová zpravodajka ve věci žen a změny klimatu. Budeme o tom jednat zítra, ale zároveň mám hlasovat ve výboru pro životní prostředí. dá dohromady kalendář je opravdu těžké, když patříme do více výborů. Pokud je o bod 6 a energetickou účinnost, také odvolání směrnice 2004 lomeno 8 a 2006 lomeno 32, ráda bych něco řekla k tomu, v jakém kontextu k tomu dochází. Jak víte, Evropská unie si stanovila 20% primární cíl pro úspory energie do roku 2020. Patřilo to k pěti hlavním cílům ve strategii Evropa 2020. Pokud jde o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Nicméně poslední odhady komise zohledňují také národní cíle pro energetickou účinnost pro rok 2020, které si členské státy stanovily v rámci strategie Evropa 2020. A Evropská unie naplní pouze z poloviny ten 20% cíl do roku 2020. A tento návrh směrnice stanoví společný rámec pro propagaci energetické účinnosti v Unii, aby se zajistilo, že ten cíl 20% úspor do konce do roku 2020 bude možné splnit a připravuje se tím také půda pro lepší a větší energetickou účinnost po tomto roce. Stanoví se pravidla, která mají odstranit překážky a překonat určité nedostatky na trhu, které v současné době brání účinným dodávkám a využití energie. Směrnice nebo některá ustanovení směrnice o kombinované výrobě energie a příbuzné směrnice mají být zrušeny, až tyto nové směrnice vstoupí v platnost. Tento návrh směrnice by mohl být příležitostí jak zdůraznit význam přístupu žen k odborné průpravě, abychom dosáhli těchto cílů v oblasti energetické účinnosti, abychom také ženám umožnili naplnit nová pracovní místa v sektorech, které se týkají energetické účinnosti. Další věc, kterou mé stanovisko zdůrazňuje, je to, že členské státy musí podpořit sociální cíle v rámci opatření za účelem naplnění cílů v oblasti energetické účinnosti. A to mimo jiné znamená zahrnutí opatření, která upřednostňují rodiny, kterým hrozí nejisté dodávky a, nebo také sociální vyloučení a mají také zajistit specifické pobídky pro zranitelné sociální skupiny – aby také oni vylepšovali energetickou účinnost ve svých domovech a omezovali náklady na spotřebu energie. Tato opatření by měla také přihlížet k genderové dimenzi. A o to má právě zájem tento výbor. Bylo předloženo 13 pozměňovacích návrhů. A většina z nich podle mě představují opravdu dobrý příspěvek ke stanovisku našeho výboru. Až na pozměňovací návrh 14 a 21. To přesahuje pravomoci tohoto výboru. A proto navrhuji, abychom hlasovali proti ním. Proti 14 a 21 protože to zachází dál, než kam sahají pravomoci našeho výboru. Možná to sice dává z technického hlediska smysl, a by lepší, bylo by lepší, kdyby byly tyto pozměňovací návrhy předloženy ve výboru, pro, ve výboru pro průmysl nebo pro životní prostředí a ne ve výboru pro práva žen. Pokud je o další pozměňovací návrhy, o kterých se bude zítra hlasovat, mohu je doporučit. Děkuji. Děkuji. Paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegyně Estrely za představení této zprávy a také za její přístup, proč je nutné hovořit o energetické účinnosti. Protože si myslím, že právě v této oblasti do toho, abychom zvyšovali povědomí. Hovořila kolegyně také o klimatických cílech v rámci strategie 2020. Je to nějaký cíl, který jsme se stanovili, ale Máme tady i jiný přístup. A na konci skončíme tak, že musíme být energeticky účinní. Nicméně já si myslím, že, mě, že bychom měli tomu přistupovat následovat. Pokud budeme mít energii, tak budeme mít klíče k tomu a nástroje k tomu, jak eh, vybudovat eh, blahobyt, eh, ekonomiku a jak zabránit hladu. A k tomu potřebujeme přesně energii. A zdroje světa jsou omezené, nejsou nekonečné a pokud nebudeme aktivně eh, postupovat, tak nám dojdou. Máme energie málo nebo dokonce vůbec žádnou, takže je naprosto zásadní, zejména s ohledem na rostoucí populaci, eh, abychom zajistili eh, zdroje a jejich spotřebu v budoucnosti omezili, protože potřebujeme, aby všichni lidi měli příslušný vývoj, rozvoj a k tomu potřebují energii aby mohli žít v blahobytu. Energetická účinnost je tedy klíčovým prvkem, pokud je o úsporu našich zdrojů a také pokud je o vytváření pracovních míst, podpory konkurenceschopnost a přispívá také k ochraně životního prostředí. Eh, přestože eh, životní prostředí je zcela na okraji, protože je tady celá řada dalších aspektů, proč bychom se měli tomuto tématu věnovat. Ve stanovisku eh, požadujeme zejména vybudování povědomí a příslušná opatření, která povedou k Eh, správnému chování v oblasti přístupu k energie. Vzdělávání osvěta to je samozřejmě věc členských států a v mnoha diskuzích se ukázalo, že členské státy jsou spíše zdrženlivé a nechtějí vůbec, aby se Evropa o tuto věc starala. Ale myslím si, že tady je ta nutnost na to poukázat a máme i právo na to poukázat aby, a požadovat, aby členské státy eh, to měly jako prioritu. Na různých fórech a na internetu můžeme zvyšovat povědomí a členské státy mohou přispět k lepší osvětě. A také zapojení žen je důležité, protože oni eh, ženy nejvíce nesou soukromá rozhodnutí, pokud je o spotřebu energie v domácnostech. Většinou jsou to ženy, které rozhodují o tom, jak, kolik eh, bude spotřebováno, čím se bude topit, jaké přístroje budou používány. Vypadá to jako drobné záležitosti, ale víme, že 80 celkové energie eh, v, se spotřebá v domácnostech například na topení. Máme tady někdy špatnou izolaci, špatné odvětrávání, takže polovina energie v domácnostech je na zmar. Takže by zapotřebí izolovat budovy, vybudovat příslušné topná zařízení a e, ženy k tomu přispívají často 50%. Ženy se zapojí také do samozřejmě výchovy dětí a tam e, se to odráží na jejich přístupu k energii, pak je ta výchova dětí v, ve školkách a ve školách a, a to je další krok k tomu, abychom mohli být efektivnější, protože budoucí uživatel energie musíme vzdělávat již nyní, proto aby v budoucnosti e, úsporně přistupovali k našim zdrojím, tak aby nám vyšly. Kompetence ženy, žen nejsou pouze v oblasti jejich domácího rozpočtu, ale víme, že ženy jsou aktivní v různých oblastech. Zapojí se do různých procesů, které jsou zaměřeny na lepší využívání energie a patří také do politických a rozhodujících grémích, jak na komunálních, tak na evropských fórech a úrovních a hovoří se velmi mnoho a rozhoduje se velmi často o účinnosti. A ženy se do toho zapojí také. Podporuji přístup paní zpravodajky Estrely, která tady ukazuje na tento, zvláš, na to, tento zvláštní aspekt. Pak jsou zde další finanční požadavky na úrovni EU. Jak jsem to pochopila, tak to jsou stejné pozměňovací návrhy, které u kterých si nejsem úplně jistá, zda patří do naší zprávy nebo do zprávy našeho výboru. Apeluje se na členské státy, aby vytvořili pobídky, které povedou k energetické účinnosti. Není to tedy nezbytně úkol Evropy, aby eh, regulovala i konkrétní programy. Pak eh, nové programy pro regiony, které mají nedostatek eh, energie, to například pozměňovací návrh číslo 11. Já si myslím, že není možné, abychom eh, se tady mimořádně zaměřovali na města nebo regiony, které mají mimořádné problémy s nedostatkem energie. Já chápu možná, co navrhovatel si co, co chtěl dosáhnout, ale myslíme si, že je nutné, aby eh, každý region, každé město, každý stát dělal eh, vše, co je v jeho silách a Mm, tady pro tento pozměňovací návrh nemám úplně pochopení a myslím si, že bychom se měli starat spíše o to, aby všichni šli tím správným směrem, dělali to, co je reálné a myslím si, že zpráva jako celek projde zítra v hlasování dobře a apeluji na všechny, abychom hlasovali eh, kladně o této zprávě, až se o tom bude hlasovat zítra na našem zasedání. Děkuji. Thompson. Tack så mycket, herr ordförande. Uh, well, uh, first of all, I want to congratulate... Děkuji, pane předsedo. Především si poblahopřát naší zpravodajce k návrhu stanoviska, protože já myslím, že je to velice důležitá oblast. Zdůrazňujete velice důležité oblasti. A je to opravdu zajímavé, protože dnes jsme zahájili naše zasedání setkáním s komisařem Andorem, který říkal, že členské státy nemají dostatečné porozumění pro genderový mainstreaming, ale já myslím, že to nejsou jenom členské státy. Protože my teď máme směrnici o energetické účinnosti a v té se vůbec neprojevuje genderová dimenze. A to je trošku zvláštní. Protože když jsme vstoupili do tohoto funkčního období, Barroso slíbil, že vystoupí s iniciativou genderové charty. Došlo k tomu 8. března 2010. Všichni komisaři podepsali závazek, že budou na svých ředitelstvích uplatňovat genderový mainstreaming. Ale já vůbec nevidím, jak to probíhá na generálním ředitelství pro energetiku. Protože, jak právě říkala paní Klaus, ženy platí za energii, která se spotřebuje v domácnostech. Ženy mají na starosti domácí rozpočty. A pokud po ženách něco chceme v Evropě, tak toto je vlastně dobrý příklad toho, co může dělat Evropská unie. A já si taky myslím, že v této směrnici je toho hodně o energetické chudobě. Kdo trpí energetickou chudobou v Evropě? Ženy. A energetická chudoba má v Evropě ženskou tvář. Můžeme třeba mluvit o energetické chudobě v Británii. Tam rodiny, většinou rodiny se samoživitelem, samoživitelkou nemají dost energie, nemají izolaci, protože je moc nákladná. Pokud je o izolaci, to by nejvíc prospělo nejchučím. A nejchučí jsou ženy. A proto bychom samozřejmě měli v oblasti energetické účinnosti uplatňovat genderový náhled na věc a já jsem velice vděčná výboru pro práva žen, že se chopila této iniciativy a připravuje toto stanovisko. Navíc, pokud jde o pracovní místa v energetickém sektoru, v sektoru energetické účinnosti, tady vidíme, že většinu pracovních míst naplňují muži. A to mi připomíná, že když byl v Londýně starostou Ken Livingston, dokázal, že většina cestujících metrů jsou ženy. Ale jenom 6% zaměstnanců metra byly ženy. Takže bychom ženám měli dát přístup i k těmto dobrým, jistým místním pracovním místům, která jsou dobře placená, která vytvoříme v budoucnu v tomto sektoru díky této směrnici. Děkuji. děkuji, paní Gurmaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že mohu vystoupit po paní Tomsonové. Chtěla bych poděkovat paní Estrele za její stanovisko. Kolegové nebo kolegyně zmínila jednu důležitou věc. Bylo to součástí Evropské volební kampaně v roce 2009. Bylo to ta charta o rovnosti pohlaví. V březnu 2010 komisářka Vivian Redingová přijala, schválila jeden dokument a v tomto dokumentu se jednoznačně uvádělo, že každý komisař musí řešit otázku genderového mainstreamingu. Celkově musím říct, že paní komisařka tuto koncepci nevyužívá dostatečně efektivně tomto výboru tomu věnujeme zvlášť velkou pozornost. A mě opravdu záleží na tom, že autorka tohoto stanoviska má v tom stanovisku příležitost zdůraznit úlohu žen při odborné průpravě, při naplňování cílů ve vztahu k energetické účinnosti. A já myslím, že tady musíme změnit takzvané historické právo. Dřív jsme měli rádi teplo. Teď, když chceme, aby bylo 24, 25 stupňů v bytě, znamená to, že je to moc horko. Takže musíme změnit své chování, musíme si zvyknout na nižší teploty. Jak v průběhu dne, tak v noci. Když jsme v roce 2004 přijeli do Bruselu, jeden z mých kolegů, nebo z mých kolegyní dostala dopis, ve kterém se uvádělo, že plítvá energii. Měla by snížit spotřebu energie. A já myslím, že to je také důležité. Zvyšovat povědomí. Musíme zvyšovat povědomí v každém členském státě Evropy. Musíme si uvědomit, že některé věci můžeme udělat sami, abychom ušetřili energii, které máme stále méně. A musíme začít ve školkách musíme dát dětem jednoznačně najevo, že energetická účinnost je opravdu důležitá. Brita Thompson velice správně a velice konkrétně říkala, že chudoba a energetická chudoba postihuje především ženy a někteří lidé vůbec nemají přístup k energii. A já si proto myslím, že náš výbor bude toto stanovisko brát opravdu vážně a doufám, že budeme schopni přijmout toto pozitivní stanovisko. Eh, eh, také rád bych k tomu něco řekl. Děkuji kolegyně Estrele za její návrh. Text je podle mě zdařilý. A myslím si, že je důležité, aby perspektivy, které jsou specifické pro ženy a pro muže, tak aby byly zohledněny. A je důležité, aby tady byla příslušná potřebná politická vůle. Já nechci nějak prodlužovat diskuzi k tomuto bodu. Máme dva pozměňovací návrhy, které jsou důležité. To číslo 15 a 18. S těmi mám určité problémy. Obsahy jsou sice v pořádku, ale mm, jejich znění je naformulováno tak, že vzniká dojem, že ženy mají, jsou z genetického hlediska odlišné nebo fyzické odlišné. A hovoří se tam o kompetencích žen. Ale prostě je to tak, že eh, Momentálně ženy nesou větší odpovědnost v rámci domácnosti a proto mají kompetence v této oblasti, ale není to nic, co by bylo dáno geneticky, ale je to dáno eh, tím, jak funguje společnost. A když si čteme ten text, tak bychom mohli získat dojem, že se jedná o nějakou biologickou eh, kompetentnost ženy, ale není to tak. Je to věc, která vznikla v důsledku toho, jak funguje společnost a proto bych s tímto textem měl problém, pokud bych pro něho měl hlasovat, alespoň v tom současném znění. Ale předám slovo zpět paní zpravodajce. Nu glömde jag bort mig här. Eh, natur ska eh, herr Hudson från kommissionen ha chans att säga någonting. Jag ber om ursäkt. Varsågod. Kom Komise, omlouvám se, že jsem nás přehlédl. Pane Hudson, slovo. Um, I think I agree with Mrs. Clinton. Já souhlasím s paní Klas. Hlavně potřeba říci, že někteří si myslí, že to je vedlejší záležitost, že to je o radiátorech nebo o žárovkách a že to není až tak důležité. Ale já si myslím, že pokud toto neuděláme správně, tak nesplníme naše cíle v oblasti energetiky. Souvisí to se zpráv, zprávy spotřebitelů, aby věděli, kolik energie spotřebávají spotřebiče, jakou mají výkonnost. Samozřejmě, že i muži takové spotřebiče kupují, ale kromě toho je dobré upozornit na to, že často jsou to ženy. Jde také o to, jak snížit účty za energie i v době stoupajících cen. A je dobře se zabývat vytápěním. Je to důležitá oblast a děkuji vám za vaši podporu našemu úsilí při plnění našich cílů do roku 2020. A v této souvislosti je správné poukázat na to, že budou vytvářena pracovní místa v této oblasti. A je na čase se začít bavit o tom, jak tato místa, taková ta typická řeznická místa, která obsazovali často muži, eh, šla i ženám. Jde také o tom, jak zlepšit odbornou přípravu eh, pracovníků a pracovnic a zohledňovat přitom genderový aspekt. K tomu pozměňovacímu návrhu, který byl zmíněn, bych se ani nechtěl moc vyjadřovat, chtěl bych se ale chtěl bych ale připomenout jeho důležitost a potom ještě se zmínit o pozměňovacím návrhu číslo 17, který by vedl ke snížení ambicí u asi nejdůležitějšího opatření v celém tom návrhu a byl bych proto rád, kdybyste se nad tím vážně eh, zamysleli, protože by to šlo nebo narušilo naše úsilí a těším se na výsledek vašeho zítřejšího hlasování. Děkuji vám, pane Hacne. Děkuji. Děkuji kolegům za připomínky. Ta diskuse byla velmi zajímavá a důležitá. Beru na vědomí připomínky paní Klas. I já jsem členkou výboru pro životní prostředí, takže energetická účinnost je neustále ve středu naší pozornosti. Ale kromě toho mm, jsem zastánkyní společné energetické politiky. Myslím, že by z toho měla prospěch celá EU. To také proto, že bychom tím eh, zabezpečili diverzifikované dodávky energií. A jsem také zastánkyní více investic do obnovitelných energií. Ale o tomto stanovisko není. Je to záležitost, která obvykle bývá mimo kompetence našeho výboru. Jinak souhlasím s tím, co bylo řečeno například o změně chování, že to může mít kolikrát výrazný dopad a že my všichni můžeme přispět k plnění cílů tím, že budeme vypínat světlo. Když třeba odejdeme z kanceláře. A když vyměníme žárovky za ty, které jsou účinnější. A podobně to platí i o vytápění a já si myslím, že mnohé by v té věci mohl dělat i Evropský parlament, který by měl jít vzorem. Kolikrát jsou místnosti parlamentu příliš vytápěné, takže se spotřebovává zbytečně moc energie. A nyní k pozměňovacím návrhům. Vy jste se, pane předsedo, zmiňoval o 15. a 18. Já bych ráda byla pro, já nevidím žádnou biologickou nevyhnutelnost v tom, že ženy by měly mít takovou zodpovědnost. Je to společnost, která ženám tuto zodpovědnost dává. za vedení domácnosti, za péči o děti nebo péči o e, nemocné nebo seniory. A v tom smyslu musíme změnit naši mentalitu, aby došlo ke změně rozdělení této práce mezi muži a ženami. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 17, o kterém se zmiňoval zástupce komise, ten již byl stažen. A to právě proto, že byl méně ambiciozní než návrh komise. A já si nemyslím, že takový signál chceme vysílat našim občanům, že my chceme vždycky ambicioznější cíle. A jsem proto ráda, že autor se rozhodl svůj návrh stáhnout. A na závěr jde o otázku vzdělávání a informování. Skutečně informovanou volbu můžeme udělat pouze, pokud máme potřebné znalosti a vzdělání, a to, abychom se mohli chovat odpovědně. A co se týče nových pracovních míst, tak doufám, že i ta povedou k vyšší energetické účinnosti. Takže podporujte to stanovisko, doufám, že zítra bude odhlasováno. Děkuji, paní Estrela. Jenom chci vyjasnit to, že hlasovat se bude zítra. Že ten argument o biologické nevyhnutelnosti a sociální konstrukci je potřeba více prodiskutovat. Myslím, že bychom se měli podívat na Darwinovu teorii selektivního výběru. Eh, vil ni verkligen att jag ska svara på det? <laughs> För det... Doufám, že po mně nechcete, abych na to reagoval. Tolik času opravdu nemáme. To je vnímání reality. A neměli bychom používat formulace, které jenom opakují určité stereotypy. Takže hlasovat se bude zítra. A teď se můžeme věnovat bodu číslo 8. Je to delegace výboru do Izraele a na palestinské území. Ta se konala v listopadu. I já jsem se toho zúčastnil, kromě dalších. Celkem tam eh, jeli čtyři členové našeho výboru, ale i další, například pan Belter. a zástupce příslušné delegace. Nebudu k tomu říkat toho moc, protože k tomu máte vaše materiály. Nás ale zajímala práva žen v Izraeli a e, na palestinských územích. Nejprve jsme se setkali se zástupci EU a se zástupci ženských organizací. Druhý den jsme navštívili Gazu Ne vždycky se podaří Gazu naštívit, ale my jsme eh, měli to štěstí, naštívili jsme dívčí školu, Tady si člověk uvědomí, jak důležité je mít zvláštní školy pro dívky. Víme, že mnoho mužů neumožňuje ženám vzdělání a proto taková škola umožní dívkám získat vzdělání. My jsme například se zúčastnili hodiny, kde se dívky učily o lidských právech. A ptali jsme se jich, jestli o tom doma eh, diskutují. Oni řekli, že ano, také jsme naštívili výbor pro ženy v Gaze. Den poté jsme měli eh, setkání v Knesetu. se zástupci výboru pro národní bezpečnost, výboru pro mládež, podvýboru o pašování žen. Poslanci také řekli, že se podařilo eh, prodloužit mateřskou dobu na 26 týdnů. Nicméně u nich neexistuje nic, jako je rodičovská nebo otcovská dovolená. Také jsme se setkali s palestinským premiérem, halvt på skoj och halvt på allvar. Ja, sa hon. A on potom půl v žartu, půl vážně řekl, buď by muži měli být eh, odmítnutí z delegace, nebo Ale no, je naprosto jasné, že eh, je zapotřebí ženy výrazně zapojit. Zástupce palestinské vlády se také s námi setkal. Byla tam paní Diab, která je ministriní, pak paní Esmary, Esmasry, ministr, ministrině pro sociální věci pak ministrině pro kulturu a pak eh, ještě pět ministrem, ministrině, s kterými jsme měli intenzivní rozhovory. Celkem tam bylo dva, celkem má 25 členů a pět z členů vlády jsou ženy v Palestině, v palestinské vládě. Večer jsme se setkali s paní starostkou Ramaly a je starostkou od roku 2006. Úplně na závěr eh, chci říci, že to byla napínavá cesta, bylo to velice intenzivní. Měli jsme velmi naplněný program od brzy rána až pozdě do večera. Viděli jsme mnoho zajímavých věcí, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a musím říci, že to celé bylo pro mě osobně velmi působivé. Skutečně to byl velký zážitek a eh, otázky rovnosti pohlaví v této oblasti, eh, tak mě překvapilo, že se tam o těchto otázkách jedná. Jak na území Palestiny, tak eh, v Izraeli. A je důležité, aby došlo ke zlepšení šancí žen, protože to má vliv na celou společnost. Ehm, v zásadě neexistují žádné rozdíly, ale samozřejmě sociální situace v obsazených oblastech a v pásmu Gazy je velice napjatá. A to má samozřejmě také dopady na situaci žen těch ostatních oblastech to bylo již snesitelnější, ale v Gaze tam bylo napětí opravdu citelné. Vidím, že přišly některé z kolegyní, které se zúčastnily delegace. No. Děkuji. Co se týče návštěvy na palestinských územích, by mohlo možná znít i paradoxně, protože na jedné straně je pravda, že palestinské ženy podobně jako ostatní na světě, že v takové patriarchální eh, společnosti, takže jsou možná eh, předmětem útlaku, ale ten útlak je dvojí, protože oni také trpí důsledky kolonizace eh, ze strany Izraele. Takže trpí dvojím útlakem. V Gaze je to navíc ještě trochu jiná situace, protože tady existuje jednak patriarchální společnost, ale potom je eh, tady ještě blokáda, která má humanitární, eh, dramatické dopady. Více než 50 obyvatel eh, Gazy jsou také nezletilí nebo děti a velmi často si musíme uvědomit, že jsou to ženy, které se musí potýkat s důsledky blokády, protože jim kolikrát chybí eh, základní potřeby. Takže situace žen v Gaze je strašná, to víme, to jsme věděli, než jsme tam jeli. Eh, na západním břehu je ta situace obtížná z titulu nebo z důsledku kolonizace nebo přítomnosti osad ale kromě toho si ještě musíme vědomit, že v palestinské společnosti je řada vzdělaných žen. Ta úroveň vzdělání je tady relativně eh, vysoká obecně, u mužů i u žen, ale u žen eh, relativně také. My jsme například setkali se ženami, které byly až velmi vzdělané, ale dalším paradoxem je míra nezaměstnanosti, což samozřejmě platí zase pro ženy i pro muže, ale um, u žen je to obzvláště vysoké. Ta, těch paradoxů je celá řada Potom jde o vězně, to je zase aktuální věc, protože včera jsme eh, eh, mohli vidět eh, ve zprávách, že došlo k propuštění dalšího tisíce palestinských vězňů. My jsme se setkali i s organizací žen, které se zabývají právě vězňů, takže jsme si mohli vyslechnout ještě jejich mm, pohled na věc například eh, mají komplikovanou situaci, protože eh, pokud chtějí navštívit své syny nebo své manžele, tak eh, je to obtížné, často jsou to mladí muži, jsou to tedy matky, které navštěvují, ta, navíc ta návštěva je taková ponižující, musí různě čekat na mnoha místech a pro ně je to součást každodenního života. A na izraelské straně jsme se setkali s izraelskými eh, ženami, které nám dali naději, protože jsme se například setkali se zástupkyněmi organizace BOČ, což jsou izraelské eh, eh, ženy, které bojují například za to, aby nedocházelo k těm zbytečným kontrolám na stanovištích Existuje celá řada ženských organizací, které jsou tedy většinově nebo úplně eh, eh, sestavené se žen, které bojují proti okupaci, například organizace Becelem. A dále eh, je tady řada žen, které, nebo jsem chtěl říct ženy, které mají za sebou vojenskou službu, jak je to v Izraeli běžné, a čím dál tím více žen se stávají členy organizace Bojovníci za mír, která také odsuzuje okupaci palestinských území. Takže i na izraelské straně eh, jsou ženy zdrojem naděje. Hodně eh, zajímavých věcí se tady odehrává, to jsem chtěla doplnit k tomu, co jste říkal vy, pane předsedo. Možná ještě jedna věc, o které jste se vy nezmiňoval, ale určitě bude v té zprávě. My jsme eh, hodně se dozvěděli například také o tom, jak to funguje s manželstvím, protože v Izraeli neexistuje civilní eh, sňatek, eh, což komplikuje samozřejmě smíšená manželství nebo rozvody. Rozvod v Izraeli neexistuje a my jsme se bavili s mnoha ženami, které by třeba se chtěli rozvést, mají eh, jedinou možnost tedy jet někam do zahraničí a tam se nechat rozvést. To je všechno, co jsem chtěla doplnit. Tak för je. Děkuji. Uh, Děkuji. Pane předsedo, naše kolegyně, myslím, už eh, se k tomu vyjádřili velmi podrobně. I já jsem k tomu Eh, sepsala zprávu, byla, která byla zveřejněna v EU Reporter. Dělal jsem tam s otevřenou myslí, nikdy jsem Izraeli předtím nebyla, nikdy jsem také nebyla v Gaze a Ramala. Možná, že ta návštěva byla příliš nabitá, možná jsme se měli setkat více se zástupce Izraele. Ehm, to pro mě bylo trochu zklamáním, ale že to nebylo možné. Také jsem nedostala uspokojivou odpověď od zástupců EU o těch 300 milionech, které věnoval Evropský parlament palestinským orgánům. Šlo mi o to se ujistit o tom, že ty peníze neskončily u Hamasu, ať už přímo nebo nepřímo. se by se to mělo více ohlídat a ještě bych se chtěl mít o jedné vzpomínce, kterou mám, bylo to začlenění jednoho člena nebo členky. Nevím, jestli to stálo eh, za to její účast, protože už všechno eh, věděla předem a neustále nám to zdůrazňovala. Bylo to samozřejmě zajímavé seznámit se se situací a myslím si, že mezinárodní společenství by se mělo více snažit o zlepšení vzdělávání, tam školy kolikrát jsou v kontejnerech. Možná jsme mohli strávit více času setkáváním se s různými nevládními organizacemi. A dále mám pocit, že jedna věc, o kterou bychom se měli více zajímat. Když se kolikrát hovoří o porušování lidských práv, tak je to trochu jiná věc, eh, když eh, je člověk porušuje sám, například postavení homosexuálu a transexuálu v Gaze je odsouzení hodné. Evropská unie předtím zavírá oči. Já jsem se na to ptala Lady Ashtonové na plenárním zasedání lesby například jsou byty policii, jsou znásilňovány, dochází k vraždám a Evropská unie s tím vůbec nic eh, nedělá. Když eh, jsem se o tom zmínila těm pěti ministriním, tak eh, se na mě dívali s pohrdáním a myslím, že další Eh, z toho byli na rozpacích. Myslím si, že něco jiného mluvit o těchto právech tady na výboru, kde je to bezpečné a něco jiného, když to člověk vznese jako otázku někde jinde, takže si myslím, že je odsuzení hodné, že nikdo jiný se této problematice nevěnoval. Tak. Någon no annan som vill begära ordet? Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Jenom jeden eh, bod. Paní eh, Sankar má pravdu, že o některých věcech se člověk neodvažuje hovořit. Já nevím, jestli jste měli příležitost vidět jeden film, který se nedávno dostal do kin. Prase eh, z Kazy. Je to takový humoristický film, ale mohu vám říci, vzhledem tomu, že jsem byla v Gaze několikrát, že všechno, co, o čem vypráví tento film, přestože je to takový vtipný film, tak je to pravda. měl jsem trochu pochybnosti, než jsem na ten film šla, ale to, co tam je znázorněno, je pravda. A myslím si, že tam, pokud jste to někdo viděli, tak je tam ta jedna scéna, kde jde o eh, Viagru a já jsem eh, o tom mluvila s palestinskými ženami. Viagra je věc, která tam hodně se pašuje, je to velmi žádaná věc, muži tam nemají co dělat, jsou nezaměstnaní, nudí se, takže se snaží rozptýlit eh, tak, jak mohou. A to je eh, realita, já to tady připomínám, že to jsou věci, o kterých se nemluví, že tady žijí ženy v jakémsi eh, getu, které Gaza určitě je. Tak för det och eh, därmed så eh, anser vi kan avsluta den. Děkuji. Myslím si, že můžeme uzavřít tento bod a přejít bodu číslo 9. Bod číslo 9 se zabývá delegací výboru eh, do Kodaně. Stručně to uvedu. Bylo nás tam ještě míň, podstatě jsme byli jenom dva, moje maličkost a Mark Tarabela, ten byl druhým členem naší delegace. Navštívili jsme dánského ministra pro otázky eh, rovnoprávnosti. Byli jsme tři muži a diskutovali jsme o eh, rovnosti mužů a žen. Pak eh, jsme se setkali s ministrem Fredriksenem. Pak jsme se eh, paní setkali s paní Fredriksenou, to je paní ministrině pro zaměstnanost. A eh, zavítali jsme také do nově zřízeného výboru pro rovnost pohlaví. V Dánsku je nová vláda, také ministři byli ve své funkci teprve krátce a to samozřejmě platilo také pro jednotlivé výbory. Kromě toho jsme se setkali se zástupci obce, zástupce eh, Kodaně a také zástupci občanské společnosti. Eh, setkali jsme se také s různými ženskými organizacemi a dalšími Cílem naší cesty bylo zjistit, jaký je stav věcí v oblasti ženských práv žen a rovnosti pohlaví v Dánsku. A tímto způsobem jsme chtěli připravit také dánské předsednictví, které začne 1. ledna. A můžeme říci, že dánská vláda má zájem o otázky eh, rovnosti mužů a žen. Přestože neexistuje žádná samostatná rada pro otázky rovnosti mužů a žen, nicméně dánská vláda to má velký zájem a já jsem si jist tím, že spolupráce s dánským předsednictvím bude dobrou spoluprací. Myslím si, že nic dalšího k tomu nemám, ale e, zapomněl jsem na něco z těch, kteří jste tam byli. Já vím, že ten úvod byl velice stručný, ale chce někdo z vás doplnit můj úvod? Pokud tomu tak není, tak samozřejmě máte dispozici to, co je ve zprávě. A pokud budete mít zájem, můžete si ještě přečíst. Můžeme uzavřít tedy i bod číslo 9 a přijít k dalším bodům. Och då har vi kommit fram till eh, punkten 10, alltså gender aspects on the, on the economic downturn. A máme bod číslo 10, to jsou studie o genderových aspektech hospodářské recese a finanční krize. Náš výbor vypracoval zprávu o aspektech, o genderových aspektech eh, hospodářské krize a výbor došel k závěru, že je zapotřebí hluboká analýza. A obrátili jsme se na nadaci Brodolíny, kterou jsme poprosili o vypracování studie a něco nám k tomu řekne paní Liberakiová. Tímto ji předávám slovo. Thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji. Já budu velmi stručná. Nechci vás unavovat. Rychle si proběhneme všechny průsvitky a doufám, že bude čas na diskuzi. Takže, první věc, kterou chci připomenout, je to, že zpráva byla předložena v červenci 2011 Což znamená, že v této fázi se zdálo, že máme za sebou počáteční fázi krize a pomaličku začíná obnova. Nicméně už v té době se objevovaly známky toho, co pak následovalo. A to byla ta druhá a vleklejší fáze krize. Konkrétně krize státního dluhu. Takže Zpráva shrnuje vývoj zhruba v období, kdy nastala polovina nebo v polovině krize. První část se týká krize a genderové rovnosti, druhá poskytuje přehled trendů v prvním čtvrtletí 2011 na základě statistické analýzy politik a případových studií a třetí část se zaměří na politická rizika a poučení do budoucna. Takže co víme o krizi a o recesích? Zdá se, že všichni se shodnou na tom, že tato krize je jiná než krize předchozí. Z hlediska závažnosti, délky a také jejich důsledků, zvlášť genderových důsledků. Začala v roce 2008 jako úvěrová krize a rozšířila se z sektoru finančních služeb, ale v roce 2010 se s ní již v Evropě stala krize veřejných financí a státního dluhu. O předchozích krizích se tato, ryse, tato krize e, liší třemi rysy. Za prvé, trhy práce jsou integrovanější a proto mohly víc ztratit v důsledku krize. Za druhé, ženy už tak pocitovaly negativní důsledky z hlediska zaměstnanosti, ale v další fázi, ve fázi krize veřejných financí, vznikla situace, která ženy poškodila mnohem více než krize úvěrová. A třetí důvod, proč se tato krize liší od krizí předchozích, je důvod politický. Genderový mainstreaming a genderové cíle byly víc začleněny do celkového politického rámce a proto, když došlo ke změně politiky, například ke krácení výdajů, a k poškození další infrastruktury, která usnadňuje zaměstnávání žen, ženy přišly o víc. V této zprávě jde tedy o to, že ženy představují význačný nevyužitý zdroj pro dlouhodobou prosperitu a také pro východisko z krize. Hospodářská analýza, která vychází z pozorování minulosti, předvídá různé důsledky krize nebo recese pro ženy. První je to, že na všem zlém je něco dobrého. Pracovní místa žen jsou poměrně chráněná v určitých povoláních a proto mají ženy méně problémů. Druhá situace je případ, kdy ženy nastoupí do práce později, zaměřují se na zranitelnější a méně jistá pracovní místa a proto také jako první o práci přicházejí. Další scénář je takový, že žena přijde na trh práce později, zaplní pracovní místa, která jsou spíše aktuální, nejsou závislá na technologii, nezastarávají a v tomto ohledu se očekává, že krizi utrpí méně. Pokud jde o zapojení pracovních sil, krize může mít dva protikladné výsledky. Ekonomové, ke kterým patřím já, nazývají jeden z těchto důsledků efekt odrazeného pracovníka, ženy úplně odejdou z trhu práce, nebo je to opačný účinek, protože jsou pod tlakem finance domácností a protože hlavní živitel přijde o práci, ženy jsou nuceny vstoupit na trh práce. A nesmíte zapomínat, že v této recesi, zde jako v předchozích recesích, tyto dva trendy týkají různých skupin obyvatel v různých zemích. A najdete je všude v celé Evropské unii. Veškeré studie naznačují, že v předchozí recese byly méně negativní ve vztahu k ženám. Vzhledem k agregaci pracovních míst, k segregaci pracovních míst. Ale došlo ke značnému zhoršení krize z hlediska její závažnosti v průběhu času Krice nebo recese, ke kterým docházelo před 20 lety, byly méně škodlivé než recese před 10 nebo 5 lety. Takže čas je proti ženám. A při této recesi je také trvalejší nezaměstnanost. To se projevuje především v údajích, které byly předloženy po vyhotovení této zprávy. Takže nezapomínejme, z čeho vycházíme. Výzko je, východisko je ještě před krizí. Evropské unie mělo placenou práci více žen, ale zaměstnanost se hodně lišila v jednotlivých zemích. Matky mladých dětí, mezi matkami mladých dětí byla nižší zaměstnanost a matky samoživitelky pracovaly více než ostatní matky. A poslední tři body se týkají rozdílu mezi muži a ženami. Ženy pracují méně než muži, i když práci mají, tak pracují méně hodin a menší počet let. Za druhé, vydělávají méně než muži. A za třetí, zřejmě v důsledku těch předchozích dvou věcí, ale i z jiných důvodů jsou chudší než muži. A to platí prakticky všude. Takže nejprve se podíváme na výstupní trendy tato čísla ukazují, že recese byla nejhlubší v roce 2008 a na počátku tohoto roku začíná docházet k určité obnově. Nicméně tato zkušenost je hodně heterogenní. Jednotlivé země vychází ze recese v různou dobu. A druhá fáze krize byla zřetelnější v zemích, kde byly problémy s veřejnými financemi, jako třeba v Řecku a v Itálii, ale v dalších měsících to bylo patrné i v ostatních ekonomikách. Celkově se zaměstnanost řídila těmito trendy. Oživení neposílilo zaměstnanost. Zdá se, že je to oživení nebo obnova bez růstu pracovních míst, ale obnova taková endemická a v nadcházejících měsících nad ní hodně vysí otazník nad eh, tímto přechodným obdobím. A jak se stává ve většině recesí, rozdíly mezi muži a ženami z hlediska zaměstnanosti se zmenšují ve všech zemích. Zajímavé je to, že pokud je o účast pokud jde o zaměstnání, že nám se nejenom daří zachovat si pracovní místa, ale dokonce je jejich počty navýšit. Samozřejmě je to na úkor nezaměstnanosti, protože se zdá, že muži spíš trpí tím efektem odrazeného pracovníka a jejich zapojení klesá. Zapojení žen stouplo o procento a zapojení mužů pokleslo o půl procenta. Pokud je o nezaměstnanost, a to chci zdůraznit, přestože se zdá, že ztráty pracovních míst se soustředí v sektorech, kterým tradičně dominují muži, Srovnatelné počty pracovních míst se projevují i mezi ženami, ale protože nezaměstnanost mužů bývala na začátku krize mnohem nižší, bylo skutečně velmi zřetelné, nakolik nezaměstnanost mezi muži narostla. A proto to bylo mnohem víc vidět. Pokud je třeba o pokrytí v médiích, ale také z hlediska těch, kdo rozhodují v politice. Ztráty pracovních míst byly srovnatelné, ale to východisko u mužů, kde byla nezaměstnanost nižší, vedlo k tomu, že došlo k prudkému nárostu nezaměstnanosti. Já některé ty detaily přeskočím a řekla bych, že na začátku krize v sektorech, kterým dominovali muži, byla krize citelná nejvíc, a to platí ve většině zemí, nicméně v druhé fázi krize, v době krize veřejných financí, zřejmě recesi více pocítí ženy, protože ženy jsou více zastoupeny ve veřejné správě a v sociálních službách. A protože ženy jsou hlavními uživatelkami sociálních služeb. A protože ženy také bývají příjemci sociálních převodů. Jsou tady tedy tři důvody, proč druhá fáze krize zasáhne více ženy. I když údaje až do začátku roku 2011 tomu nenasvědčují, protože tyto trendy se utvářely až později a pořád se ještě vyvíjejí. Takže v jistém smyslu musíme očekávat závažné důsledky ještě později. Zdá se, že zranitelnější jsou mladí lidé než lidé středního věku. A skutečnost, kterou je třeba mít na paměti, je to, že trh práce na trhu práce nejsou stejné podmínky. Různé skupiny osob mají přístup k různým výsadám, k různé ochraně. A přestože Většina lidí, kteří pracují ve veřejných službách a ve veřejné správě, jsou v řadě zemí ženy. Ženy jsou také příliš zastoupeny ve skupině těch outsiderů, neboli těch, kdo pracují bez ochrany nebo s velice malou ochranou. Takže pokud jde o politické trendy, zdá se, že politické prostředí vyvíjí řadu neviditelných tlaků na oblast genderové rovnosti. Za prvé proto, protože problémy ve veřejné správě, pokud tady není nějaká konkrétní konstrukce, tak mají větší dopad na ženy, pokud nedochází ke zkrácení rozpočtu až poté, kdy rozpočet předělíme na genderový mainstreaming a budeme přesně vědět, kdo bude platit co a koho co poškodí a jestli to, zachováme rovnováhu. A protože se zdůrazňuje hlavně produktivita, přehlíží se skutečnost, že produktivita není jenom ukazatel výsled, výsledku jednotlivce, ale i celého sektoru do té míry, že, že ženy se často soustředí na pracovních místech s nízkou produktivitou, která jsou málo placená. A vazba mezi výsledky jednotlivce a vyšší mzdou nebo vyšší ochranou je naprosto nesprávná, pokud je o ženy. A já myslím, že hlavní problém s politikou když se podíváme na zjištění a statistické analýzy v této zprávě, spočívá v tom, že nic neděláme, že sedíme se složenýma rukama. Ano, jistě, krize je politování hodná, každý trpí, ale zdá se, že ženy zatím nejsou v přední linii, pokud jde o negativní důsledky. A to je problém ze dvou důvodů. Za prvé, proto, protože to není pravda. protože nezaměstnanost žen není tolik vidět jako nezaměstnanost mužů, protože pracují v neformálním sektoru, spíše v rodinných podnicích, na částečný úvazek nebo na smlouvy na dobu určitou. A protože nemají tak silnou vazbu na trh práce a protože nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, takže se vlastně nepočítají pokud je o veřejné prostředky nebo transfery veřejných prostředků. Nicméně, druhý důvod, proč je to špatné a měli bychom se tomu bránit, je ten, že to vysílá nesprávný signál z hlediska politiky. A když akceptujeme skutečnost, že abychom vyšli z této krize, abychom vytvořili prosperitu pro budoucnost, pro společnost v Evropě, pro muže i pro ženy, musíme plně využít nevyužitý pracovní potenciál žen. A když genderovým otázkám dovolíme, aby se dostali až někam dozadu, na zadní místo, a budeme mít obecné cíle, jako třeba 75 obyvatelstva musí být na trhu práce, musí být aktivní, ekonomicky aktivní, aniž bychom se však zachovali konkrétní cíle pro jednotlivá pohlaví, může to v některých situacích vést k tomu, že muži mají více než jedno pracovní místo a ženy méně než jedno pracovní místo. A celkově můžete mít jeden a půl, nebo můžete mít rodiny nebo domácnosti, kde lidé mají jeden a půl platu nebo dva platy, ale z hlediska distribuce a hospodářské nezávislosti to bude hodně zkreslené. A to je potřeba také zohlednit. Další riziko, které musíme mít na paměti, je možnost, že se nám všechny stereotypy vrátí. A s velkou silou. Třeba taková ta idea, že skutečný pracovník je muž. A když máme práci, tak bychom ji měli dát mužům a ženy by se měly vrátit ke svým obvyklým úkolům a neměly by být vidět. Když vám to takto říkám, tak vám to možná připadá směšné, ale ve skutečném životě a v různých průzkumech hodnot, které máme, tyto ideje všude v Evropě nabývají na síle. A v bohatém světě, musím říct. Takže je to opravdu problém, když nezdůrazníme že genderové cíle jak z hlediska zaměstnanosti, tak ekonomické nezávislosti si musíme zachovat a musíme je posílit. Protože jinak se stane, že situace bude připomínat předchozí éry a já jsem si jistá, že když se vrátíme zpět pak se zmenší šance na to, že dosáhneme prosperity a vyjdeme z této krize. Takže obecným závěrem by mělo být to, že krize nastala ve dvou fázích. S, určitou, s určitým slabým oživením někde uprostřed. Byla to krize, která ve značné míře připomíná dřívější genderové důsledky, ale druhá část krize, teď, když už je z ní plnohodnotná krize veřejných financí, naplňuje víc určitou nejistotu i jistotu, a totiž, že krácení rozpočtu více poškodí ženy a samozřejmě i celou společnost. Především nejzranitelnější domácnosti. Především ty, tyto negativní dopady pocítí. A statistická zjištění do prvního čtvrtletí roku 2011 sice naznačují, že první fáze byla podobná jako při ostatních recesích, Obecně máme důkazy toho, že v druhé části krize jsou vyhlídky mnohem horší pro celou společnost. Ale pro ženy zvlášť. Ale nesmíme zapomínat, že rovnost mužů a žen není jenom jedním z mnoha cílů. Není to jenom něco, co děláme, když si to můžeme dovolit, když si můžeme dovolit ten luxus, že na to budeme vydávat nějaké peníze. Ve skutečnosti společnosti, kterým by více prospělo kdyby se práce a peníze rovnoměrněji rozdělily mezi muže a ženy, jsou společnosti, kterým většinou hrozí, že se budou vracet zpět. Společnosti, které mají větší problém s konkurenceschopností a společnosti, které jsou mezi prvními podezřelými z hlediska toho, že úplně opustí genderové projekty. A proto bych chtěla zdůraznit čtyři rizika, kterým teď čelíme pokud jde o celkovou strategii Evropské unie. Za prvé, protože nezaměstnanost žen a podmínky na trhu práce jsou méně vidět, hrozí, že nedoceníme negativní důsledky zranitelnosti žen a negativní dopad na ženy. A také, že nenastavíme správně politické priority řekneme si, že teď se musíme zaměřit především na hlavního živitele, což je muž, ale tak to není. Druhá věc je to, že rovnost mužů a žen můžeme směšovat se e, politikou dobrého počasí, takzvaně, neboli necháme si to na lepší časy. To by bylo katastrofální z hlediska vyhlídek Evropy na to, že výjdeme z krize, z recese. Třetí riziko spočívá v tom, že, jak už jsem říkala, Země, kterým víc hrozí, že se zprát, vrátí zpět z hlediska vyváženosti přístupu k mužům a ženám, jsou právě ty společnosti, které by nejvíce dlouhodobě získaly z uplatňování genderové vyváženosti. A čtvrté riziko nedostatečná, nedostatečné povědomí o problémy mužů a žen, zvlášť při decentralizovaném rozhodování, jak je to v celé řadě zemí Evropy. Může to mít kumulativní důsledek, neboli když se objeví nějaké varování v podobě čísel, už bude pozdě řešit problém. A my nesmíme čekat než bude pozdě. Takže na závěr bych tomu řekla, že krize může být katalyzátorem pokroku, ale může být také dobrou výmluvou, proč pokrok odmítnout. A je na politicích, na vedení, aby rozhodli, co převáží. A proto nesmí sedět se složenýma rukama. A proto bychom samozřejmě dlouhodobý pokrok neměli obětovat krátkodobým úsporám. Eh, eh, eh, Děkuji vám za vaši prezentaci a za úvod do naší diskuse. Já bych chtěl říci, že jsme velmi rádi, že jste napsala tuto zprávu, protože my potřebujeme nějaké ekonomické statistiky, které hovoří o tom, jaká je situace v oblasti rovnosti pohlaví. Myslím si, že by všem posloužilo vědět, jak se krize dotýká žen. Pokud nemáme strategii, která analyzuje postavení eh, žen, tak eh, ani nemůžeme mluvit o řešeních. A pro nás je to určitě velmi užitečné. Mám jednu otázku, jednu poznámku. Hovořili jsme o tom, že se někdy eh, pracuje méně. Já mám pocit, že jste měla na mysli placenou práci, že tady ženy pracují skutečně méně, ale když se podíváme na obecně na to, tak ženy vlastně pracují eh, více, ale eh, mají více tedy neplacené práce. A co se týče toho hospodářského růstu, tak se nám bude těžko eh, plnit eh, cíle týkající se zaměstnanosti žen. Souvisí to s nezávislostí žen a asi také s tím, že ženy aktivně přispívají k růstu. Takže asi jste mluvila o neplacené práci, teda pardon, placené práci. A produktivita, to s tím také souvisí zvyšování produktivity, jak se říkala. že několikrát pracují v sektorech, kde se těžko produktivita zvyšuje. Asi nemůžeme porovnávat automobilku se školkou. A když chceme zvýšit produktivitu, automobilce, tak vám stačí prostě vyrobit víc aut. Ale když pracujete ve školce, tak eh, si nevedu představit, kolik těch plínek by člověk musel vyměnit, aby se produktivita zvýšila. Nebo si vemte eh, Beethovenovou pátou. Kdybyste chtěli u toho zvýšit produktivitu, tak můžete hrát dvakrát rychleji. Ale asi to zase nebude znít tak hezky. Paní Morin Frostie. Já vám děkuji, pane předsedo. I mně se to eh, moc líbila, tato studie přijde mi nesmírně zajímavá a myslím si, že je důležité, abychom měli číselné údaje, které to popisují. Nejprve je nejprve první věc, která mě také rozhorčuje, to je to, ta myšlenka, která se všude objevuje, a hlavně v dobách krize, že tedy muži by měli mít přednost zaměstnání. Eh, mé zemi v březnu eh, vznikla studie, která hovořila o tom, že více než 60% mužů má názor, že v době krize by muži měli mít přednost v práci. Vy jste se zmiňovala o těch stereotypech, které se neustále objevují, když přijde nějaká krize. Tak eh, přesně vím, o čem mluvíte, protože je to podle mě šokující, a to hodně, a musíme proti tomu bojovat. A bojuje se proti tomu velmi obtížně, protože jsou zakotveny eh, velmi hluboko eh, v lidech. A velmi těžko se o tom mluví. A druhý bod. Všichni eh, v Evropě, ve členských státech jsme hodně investovali do eh, rovného vzdělání nebo stejného vzdělání pro eh, dívky a pro chlapce. A víme, že dívky jsou stejně úspěšné, neúspěšnější než eh, chlapci u zkoušek a tak dále. A to se mi přijde velmi šokující, že stejná rovnost nepanuje potom, když vstoupí na pracovní trh. A teď mám na mysli kariérní postup a také jejich odměny. A pan předseda to teď eh, právě také říkal, že v dobách hospodářských eh, potíží by české státy měly se starat o to, aby co nejvíce lidí pracovalo. A ženy jsou přece součástí této pracovní síly a já celý svůj život eh, bojuji za eh, stejné vzdělání mužů a žen bez ohledu na obor. Eh, klidně to platí i pro technické obory. Ženy by měly mít možnost se věnovat čemukoliv Nicméně z toho potom eh, na pracovním trhu moc nezůstane, protože mm, tam eh, se projevují ty hlubocká přesvědčení, proti kterým se těžko eh, bojuje. abyste to také velmi dobře prokázala vaší studii, že nezaměstnanost mužů je jakoby viditelnější a to znamená, že eh, ženy skutečně nemají rovné postavení na pracovním trhu. Nebyly, eh, neměly rovnoprávné postavení před krizí a teď jsou po krizi nebo v krizi ještě na tom hůř. A já si myslím, že ta vaše studie je velmi platná a že by měla ovlivnit určitá politická rozhodnutí, která před sebou máme eh, a která by nám měly pomoci se dostat z krize a zlepšit postavení nebo rovnost eh, pohlaví. Budete jede fri grumaj, Thank you very much, dear Děkuji. Já jsem eh, děčná Antigoně za to, že odvedla tuto skvělou práci. Máte naprosto opravdu, když říkáte, že tam eh, muži, eh, kteří eh, byli v těch vedoucích funkcích ve finančním sektoru, ve stavebnictví, v automobilovém sektoru, kdyby se Lehman Brothers jmenovali Lehman Sisters, tak by určitě ta krize vůbec nezačala. Na té krizi se také projevilo to, že v tom prvním cyklu jsou postiženi v první řadě muži, protože pracují v, těch, v těchto sektorech, které jsou dominovány muži ale to je jenom zdání, protože v tom druhém cyklu se to dotkne mnohem více žen, že ty kolikrát mají eh, pracovní slovy na dobu určitou, mají kratší eh, úvazky a tak dále. A proto si myslím, že eh, potřebujeme statistiky pro obě pohlaví. A jestli má strategie do roku 2020 nějakou chybu, tak je to v tom, že tady je pouze jeden údaj, tedy 75% zaměstnanost mužů a žen. Přitom předtím to bylo jinak, že jsme měli 50% zaměstnanost žen a chtěli jsme 60% a mělo by se to skutečně rozdělit na obě pohlaví, abychom sledovali, jak jsou zastoupeni. Kdybychom měli více rovnosti, krize by nebyla tak hluboká. Také rozpočet by fungoval lépe. Stejně tak se to platí pro demokracii, Myslím si, že odpovědí na krizi je více demokracie a více rovnosti. Musíme změnit mentalitu mužů. Je pravda, že i oni jsou ale potřeba na pracovním trhu, nicméně ten trh se proměňuje. Už není tolik eh, manuálních zaměstnání, potřebujeme také to, aby se muži zvykali na nová zaměstnání. A máme také spoustu ženských zaměstnání. 60% eh, absolventů škol, vysokých škol jsou ženy. Já jako matka se dělám trochu starosti s tím, co z muži bude, protože mm, jak najdou uplatnění, jak se najdou partnerky a tak dále. A proto si myslím, že i komise by nejenom o tom měla mluvit, o genderovém mainstreamingu, ale měla by s tím hlavně něco dělat. A ještě jedna věc mě napadla. Ženy jsou v eh, čím tím horší situaci, eh, odvrací se od politiky nebo se přiklání k extremismu a to není dobře. Jako pro o, evropské občany. Takže doufám, že to nejsme jenom my v této místnosti, kdo si přečte tento dokument. Měli bychom to brát jako pozitivní příklad. A uvědomit se, že i krize může být příležitostí. a že by ženy měly být mnohem více zapojené do rozhodování. Tak för det och eh, då går ordet till eh, fru Estrella. Varsågod. Děkuji, paní Estrela. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se chci přidat k těm, kteří poděkovali paní eh, Liberaky za tuto velmi aktuální a výbornou studii. Myslím, že existuje už řada studií, které se například zabývají tím, jakou roli ženy nehrají na pracovním trhu. No, nebo které hovoří o tom, že ženy krizi nespůsobily, ale jsou hlavními obětmi. Například ve Spojených státech byly ženy pověřeny, aby udělali pořádek po té, co to všechno muži spackali. Víme také, že dopad krize, hlavně druhé části krize, je větší v případě žen než mužů. první fázi to bylo hlavně stavebnictví a to postihlo především muže, takže nezaměstnanost žen v té první fáze nebyly až tak eh, hrozná. Nicméně teď jsme v druhé fázi krize, kdy se krize rozšířila i do dalších oborů. Vedlo to ke škrtům rozpočtovým. A je evidentní, že ženy jsou tím velmi postiženy. Jak už bylo řečeno, ženy jsou poslední, kdo najdou zaměstnání a potom první, které jsou propuštěny v době krize. A kolikrát se tady projevují ty genderové stereotypy. Dobrý příklad toho byl před nějakou dobou to, že jsem byla na Twitteru eh, o tom, jaká je genderová dimenze krize. A někteří byli překvapeni, že je potřeba o tom mluvit. Takže si myslím, že ještě máme hodně dlouhou cestu, než se nám podaří změnit mentalitu lidí. Další věc se týká mikrouvěru. Projekty, které jsou tak financovány, eh, dospěly k lepším výsledkům. A sice proto, že 90 těchto projektů eh, realizovaly ženy ve prospěch samozřejmě žen, ale celých rodin a svých dětí. Já jsem také dnes slyšela něco, co mě šokovalo. A sice to, že řecké děti teď omdlevají ve školách, protože neměli na jídlo. V Evropě dneška té civilizované, pokrokové Evropě, kde je sociální stát. Takže si musíme uvědomit, jaký má krize dopad na děti a na ženy. Eh, Děkuji. Děkuji. Děkuji. Závěrem eh, dám slovo paní zpravodajce. Mnohokrát děkuji za všechny připomínky a také za přijetí této zprávy. Já si rozhodně myslím, že potřebujeme údaje oddělené pro jednotlivá pohlaví. Bez toho není možná smysluplná diskuze. A připadá mi, že je škoda, že nemáme prvotřídní statistické údaje oddělené mm, podle jednotlivých pohlaví, nicméně stereotypy, a tady bych přeskočila ještě k další věci, stereotypy bývají mnohem odolnější. Většinou přetrvávají mnohem déle, než se čeká. Taková je povaha věcí. Stereotypy uváznou hodně hluboko a člověk v sobě musí úplně všechno převrátit, aby se změnila ta hierarchie. A proto je tak velké riziko nečinnost. Protože máme dobré zprávy, pokud jde o genderovou vyváženost i v těch nejchudších zemích na světě. Tam pozorujeme alespoň určitý zájem, alespoň takovou tendenci. Na druhou stranu nám musí být zcela jasno, že ta, ta hierarchie a ty mentality a priority jednotlivých osob, kolektivů nebo i vlád jsou hodně předpojaté ve prospěch hodnot a modu operandy z hlediska toho, kdo by měl co dělat, jaká, na jak dlouho. Takže se může velmi dobře stát, že zjistíme, že nejšovinističtější hodnoty, takové ty nejnadřazenější hodnoty, které jsme úspěšně vyhodili dveřmi, přijdou zpátky oknem nebo všemi okny. A taky komínem, když se nikdo nebude dívat. Takže samozřejmě jsem měla na mysli že ženy pracují méně, pokud jde o placenou práci. A samozřejmě jsem nepřehlížela skutečnost, že často pracují celkově delší dobu, delší, větší počet hodin. I když ta případová studie z Británie, která je zahrnuta do této zprávy, ukazuje, že rozdíl, celkový rozdíl z hlediska celkového počtu odpracovaných hodin, placených či neplacených, mezi britskými páry dnes je menší, než býval. Ale než se z toho začnete radovat, tak vám řeknu, že důvod je ten, že ženy méně pracují v domácnosti. Ne protože muži mají víc povinností v domácnosti. Ne, ono se to může zmenšit ze dvou důvodů, protože muži dělají víc a ženy míň, anebo ženy dělají míň a muži dělají úplně to tež. Musíme se bránit nečinnosti. I ty nejlepší statistiky mohou skrývat nebezpečí. Můžeme si je vykládat různě. A ta otázka viditelnosti je opravdu velmi důležitá. Velmi důležitá, naprosto souhlasím. Když mluvíte s obyčejnými lidmi, a my jsme, když jsme s nimi mluvili o genderových dopadech krize, oni si myslí, že my prostě plácáme nesmysly, nenapadá, je, proč bychom měli mít nějaký genderový aspekt krize. Na závěr bych řekla ještě jednu věc. Je to taková výhrada, je to takové varování. Ne všechny ženy spadají do stejné kategorie. Máme různé skupiny žen, na které má krize různý dopad a také v různých fázích. A pokud jde o priority, Měli bychom začít tou nejzranitelnější skupinou a postupovat nahoru. A někdy, abychom vyhověli těm nejvíce zranitelným mezi ženami, je nutné postupovat rozhodným způsobem, když přehodnotíme výsady skupin, které jsou mimo, ať už jsou to muži, ženy nebo obojí. Mnohokrát děkuji pracovat na této zprávě bylo opravdu příjemné a také jsem se ráda zúčastnila této diskuze. Tak so hemskt mycket och eh, vi är jätteglada att du kunde komma hit. Děkuji. Nás velice potěšilo, že jste mezi nás zavítala a prezentovala jste svou zprávu osobně. A viděla jste, že vaše zpráva zbudila velký zájem. a víme, kde máme pokračovat ve své práci. Tímto jsme uzavřeli bod 10. Myslím si, že pro dnešek to stačí. A tímto bych naše zasedání uzavřel. Zítra se sejdeme v 9 hodin, budeme pokračovat. A doufám, že budete tady včas jak jsem řekl, v 9 hodin zítra ráno. Na stranu.